liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a kolegové, srdečně vás zdravím k našemu dnešnímu zasedání výboru. A vzhledem k tomu, že máme vždycky si nabitý program, tak hned budu hovořit o prvním bodu a druhém bodu, to znamená přijetí pořadu jednání. Eh, chcete někdo vyjádřit nějaké přání, máte nějaké obavy? Není zjevně tomu tak, takže náš pořad jednání je v této podobě přijat. A nyní bod 3. Schválení zápisu ze schůzí 21. listopadu a 5. prosince. Tyto zápisy najdete ve vašich složkách. Máte nějaké připomínky, chtěli byste něco změnit těmto, u těchto dvou zápisů? Zjevně tomu tak opětovně není. Takže pokud nikdo nechce do závěru toto zasedání ještě předložit další nějaké změny, tak v takovém případě budou tyto dva zápisy v této podobě schváleny. A nyní se dostáváme k bodu čtyři, to je sdělení předsedkyně dnes tady máme překlady do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny. Tak jako vždy máme toto zasedání na internetu, přenášíme ho. A co se týče rozhodnutí eh, koordinátorů z 23. Mm, ledna, ty jsou také vám eh, k dispozici z 30. ledna. Jsme vám zaslali e-mail a formálně budou přijaty, pokud do 2. tedy února nebyly předloženy žádné změny. Tomu tak bylo, takže v tom případě tato rozhodnutí koordinátorů jsou přijata. Chtěla bych vám ještě připomenout a návštěvu dnes odpoledne v domě evropské historie. Všichni víte, že v minulosti jsme se vždy zabývali touto záležitostí. Ještě tento dům není zahájen, nejsou tam ještě žádné exponáty, ale mysleli jsme si, že je dobrý nápad, pokud si minimálně prohlédneme tento dům a necháme si vylíčit, co se plánuje do budoucnosti. Předtím, než tedy, eh, domnívám se, 9. května bude tento dům zahájen. Takže ve tři čtvrtě na tři se sejdeme před vstupem do tohoto domu evropské historie v ASP budově. Takže před vstupem do budovy ASP a pak společně půjdeme do domu evropských dějin. Takže tři čtvrtě na tři vstup eh, do parlamentu Rewards a pak půjdeme do tohoto domu a bude to trvat maximálně do 4 hodin. Takže můžete do toho započíst pár minut navíc a tak to bude v pořádku. Dobře, takže bezprostředně hned můžeme přejít k hlasování. Vážení kolegové, já myslím, že můžeme říci, že začínáme velkým úspěchem, jak všichni víte. 2018, to je rok eh, kulturního dědictví, konečně toto bylo dohodnuto mezi parlamentem a radou, musíme o tom hlasovat, ale myslím si, že můžeme říci, splnili jsme úkol. Velké díky patří našim oběma vyjednávačům, kolega Diakono a Silvia Kosta, která vlastně byla vedoucí těchto jednání. Dlouhou cestu máme za sebou. Já si ještě dobře pamatuju, že před mnoha lety jsme stále tlačili na komisi, aby vyhlásila takovýto rok kulturního dědictví a v minulých letech prostě tam stále byly určité eh, zádrhele, protože komise to příliš nepodporovala, ale nakonec jsme to skutečně prosadili a také došlo k navýšení rozpočtu, takže nyní tento rok má 8 milion eur, euro v rozpočtu 4 miliony, to jsou takzvané čerstvé peníze, takže to je také obrovský úspěch, protože to nebylo jednoznačné od začátku, nebylo jasné, že dostaneme tyto čerstvé peníze. Takže eh, ty zbývající 4 miliony eh, Eh, dostaneme ze stávajícího rozpočtu a myslím si, že je opravdu v pořádku, že dostaneme těchto, tyto 4 miliony takzvaných nových nebo čerstvých peněz. Náš zpravodaj, pan Diakonu, nás bude možná ještě informovat stručně o výsledcích, o průběhu jednání. Eventuálně můžeme také dát slovo paní Silvia Costa. Já jsem přesvědčena, že bez jejího nadšení a angažovanosti a ještě dalších jakýchsi backstage prací by eh, nebylo dosaženo tohoto výsledku. Takže ještě jednou srdečné díky oběma vyjednavačům. Myslím si, že je to obrovský úspěch. Nejdříve dám e, slovo zpravodaji a pak bude hovořit paní Kosta. Děkuji za slovo. Hmm, jistě, máme za sebou Oscary. A já bych vám ale rád v tomto ohledu poděkoval. Poděkoval všem, kteří mě podporovali, kteří mi pomáhali především v těch posledních několika měsících, které byly pro nás opravdu nejdůležitější v rámci těch posledních jednání. To bylo skutečně nejdůležitější období. Samozřejmě i vůči ostatním delegacím, když to srovnáme s radou a s komisí, my jsme tam skutečně všichni byli, i naši asistenti, paní Kosta, já, my skutečně jsme měli pocit, že jsme takovou opravdovou, opravdovou eh, skupinou, opravdovým týmem. Byla to téměř byl to takový zápas, eh, byly tam obrovské Emoce, jak už se o tom zmínila paní eh, předsedkyně, opravdu jsme dosáhli velice dobrého výsledku a rád bych ještě zmínil některé novinky, je to opravdu úspěch. Pro nás, pro mě, co bylo úplně nejdůležitější, tak to je vlastně účast Evropského parlamentu na všech těchto programech od samotného počátku do konce. To sice není úplně poprvé, neděje se to poprvé, ale je to docela neobvyklé. V rámci těch prvních jednání už v rámci toho prvního kola jsme se setkali s obrovskou opozicí. Bylo nám řečeno, že Evropská unie že je zde ohrožena všemi těmito procesy, že nerespektujeme smlouvy. Ovšem nám se povedlo zmobilizovat obrovskou energii. A tato energie se týká členských států, provozovatelů, kulturního charakter kulturních akcí, mm, lokální provozovatele, občanská společnost, čili všichni skutečně se zúčastnili tohoto našeho vlastně hnutí této akce. Parlament byl neustále zastoupen, přítomen a já jsem nesmírně hrdý na tuto naši účast. Rada a komise nakonec po dlouhém boji skutečně byli schopni mm, schválit tuto společnou deklaraci, písemný, písemnou zaangažovanost její strany. Já si myslím, že to je velice důležité. Já bych rád využil přítomnosti zástupců rady i komise mezi námi a rád bych jim poděkoval za celou naši skupinu, za celý náš tým. Rád bych jim poděkoval za tento úspěch, kterého jsme dosáhli. Zároveň bychom měli být schopni dosáhnout toho, aby se naše státy zúčastňovaly těchto akcí. <clears throat> tak aby toto stanovisko opravdu sloužilo něčemu, aby skutečně doufám, že se nám na konci roku 2008 povede diskutoval o těchto nových specifických programech, o metodách, které se týkají právě tohoto evropského vývoje, toho, této konkrétní akce. Rád bych vám poděkovala za tyto úžasné zkušenosti. Opravdu jsme tam vlastně měli možnost eh, skutečně mít všechny názory, všechny argumenty si vyslechnout. Paní Kosta byla po mém boku, využili jsme veškeré zkušenosti, pan Morkano, ze všem ostatním bych rád poděkoval ještě jednou za vaši účast. Děkuji. Mnohokrát. Díky Silvia Kosta, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem tomu velice ráda, protože se jedná o skutečné vítězství parlamentu. A musíme si to uvědomit. Pravdou je, že některé země v radě byly pro, ale my jsme Eh, nedokázali získat tento rok. Nedostali bychom ho, kdyby náš výbor se nemobilizoval, takže děkujeme za tuto podporu. Pak je tady další přidaná hodnota. Ostatně pan Diakonu a stínový zpravodaj fungovali týmově. A díky tomuto otevírání se, díky této příležitosti, budeme moci oživit tuto prioritu, vlastně jedenáctou prioritu Junckerova plánu, to znamená v oblasti kultury a vzdělávání. Zatím to bylo příliš nenápadné, takže jsem velice ráda, že jsme dosáhli tohoto výsledku, paní předsedkyně. Opravdu na začátku to bylo nemyslitelné a poprvé eh, Parlament bude mít statut pozorovatele v této eh, skupině, která se bude zabývat uplatňováním eh, tohoto plánu. Samozřejmě náš výbor tady bude také zastoupen. A je to velmi užitečné pro eh, tuto věc, protože všichni se toho musí účastnit, včetně členů parlamentu. A musíme zajistit tedy širokou účast všech aktérů. Třetí bod. Dostali jsme 8 milionů eur. 4 miliony byly předpokládány na začátku. A je tady také záruka toho, že 4 eh, miliony nebudou tedy získány v rámci takzvané kreativní Evropy, ale to je v podstatě klasický postup. Dále je tady otázka evropské dimenze, dále přeshraničních efektů. A doufáme, že v roce 2018 v tom symbolickém místě Eh, budeme moci identifikovat některá témata, která by se mohla přeměnit v návrhy, které by byly zajímavé z hlediska toho dědictví. Takže ještě jednou děkujeme mnohokrát také malckému předsednictví za jeho ochotu protože malské předsednictví správně pochopilo stanovisko parlamentu a děkujeme tedy výboru za podporu z hlediska překonání některých technických potíží. To nám umožnilo získat tyto výsledky. Děkujeme zpravodaji, děkujeme výboru pro kulturu, který podporoval tento projekt. Ano, srdečné děti. Ještě jednou kolegovi Diakonu a kolegyni Kosta za vynikající výsledky a nyní budeme hlasovat. Máme tady jedno jediné hlasování a budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno nyní. Geschlossen? Hlasování je u konce. Jeden hlas proti a jinak s velkou většinou přijato. Ještě jednou srdečně blahopřejeme k tomuto velkému úspěchu. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Santiago Fisas. Zde se jedná o Evropská hlavní města na roky 2020 až 2033 takže se díváme do daleké budoucnosti. Rozlížím se, kolega Fisas tady není, takže můžeme hned začít s hlasováním. A začínám s pozměňovacím návrhem číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtyřka byla stažena a není návrh 30. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? Držel se? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 31. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33 a 34 jsou stejné. Pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, Přijato. A nyní 44 pro, proti, zdržel se, takže to bych ráda ověřila. Hlasování je zahájeno. Promiňte, já jsem zapomněla, že tady je ústní pozměňovací návrh, je to také ve vašich podkladech. Hlasování je u konce. Přijato. Promiňte. Tak prostě jste nedali dostatečně vysokou ruku. V podstatě se tam mění tímto ústním návrhem eh, naše hlasovací linie, tak bychom měli o něm hlasovat ještě jednou. To znamená, vy jste se zmínila o tom ústním návrhu pozměňovacím a v podstatě vlastně to změnilo naše hlasovací linii pro a proti. Hlasujeme tedy znova 44 s ústním pozměňovacím návrhem. Zvedněte ruku, prosím. Myslím si, že to bylo jednoznačné. Proti? Zdržel se přijato. Návrh jedna. Pro. Proti? Zdržel se přijato. Devět. Pro. Proti? Zdržel se přijato. Deset. Pro. Proti? Zdržel se přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato 13 pro, proti, zdržel se, přijato 14 pro, proti, zdržel se, přijato 15 pro a ústní pozměňovací návrh 15 s tímto návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se, Přijato. Dvě. Ne, to bylo staženo, takže tři. Hlasujeme o trojce. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 23. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 24. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 8. Pro? Proti? Zdržel se přijato. A nyní ke konečnému hlasování přistoupíme ohledně legislativní zprávy. Hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. S velkou většinou a s jedním hlasem proti přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní ještě budeme hlasovat ohledně mandátu k jednání s radou a komisí podle odstavce 69c našeho jednacího řádu. Hlasujeme elektronicky nyní. Hlasování je ukončeno. Takže 30 hlasů pro, jednomyslně přijato. Takže můžeme zahájit takto jednání. Srdečné díky. A nyní se dostáváme k sedmičce našeho pořádového jednání. Tady se jedná o dohodu ohledně Marrakeše. A než k tomu přistoupíme, tak bych chtěla uvést důležitou věc. Myslím si, že to je věc, která již byla sdělena všem skupinám. Jedná se o definici eh, tady hned podle eh, toho odhlasovaného řízení, podle pana Džambackého, Eh, tato definice musí být identická. Je zbytečné, abychom měli dvě různé definice, tedy v nařízení a eh, ve směrnici, takže musí být toto sladěno, musíme tedy toto dát na jednu hlasovací listinu, protože se jedná o stejnou definici. To znamená, je to směrnice, o které nyní budeme hlasovat. Navrhovatelka je paní Helga Trypl to znamená, bude tam stejná definice eh, ve zprávě paní Triple a ve zprávě pana Džambeckého. Tam už nebudeme muset hlasovat o definici, protože se o tom bude hlasovat nyní. Takže výsledek tohoto hlasování, které nyní proběhne, bude platit také pro zprávu pana Džambackého. Můžeme hned přejít na hlasování, nebo Helgo, chceš ještě něco říci? Velice ráda bych poděkovala kolegům za spolupráci, opravdu úžasnou atmosféru, tak aby jsme ten koncept na marakešské smlouvy opravdu dodrželi. Všichni jsme si vědomí toho, že trh selhal v této oblasti pro eh, lidi, kteří mají problémy vizuálního charakteru, pro slepé eh, osoby a tak dále. A právě proto jsem velice ráda, že zde nedojde k dalším omezením, pokud jde o Marrakešskou dohodu, že dojde k rychlé reformě v tomto ohledu. To znamená, aby skutečně tyto, posti, tyto osoby s postižením měli tu situaci rychle řešenou, mhm. aby veškerý materiál, veškeré možnosti byly přizpůsobeny, byly k dispozici velice rychle, aby zde nebyla už taková omezení, která byla do posud. Děkuji. Srdečné díky, takže budeme hned hlasovat a budeme hlasovat od 59. Tak. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poznáci návrh 60 pro proti, zdrželi se a to necháme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 61, Jde pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro. Pardon, promiňte, bude to na dvě části. Takže první část to je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 62 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, Omlouvám se, 67 pro, proti. Eh, prosím, eh, zvedejte paže, to bylo vidět. Takže 67 pro, 67, 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, při, za, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, prověříme. 74, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Opravdu je třeba, abyste jasně ukazovali, eh, jak hlasujete. Takže je to zamítnuto, omlouvám se. 73, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti. Tak to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Desítka na dvě části. První část pro proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato. Dvanáct pro, proti, zdrželi se přijato. Třináct pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se to 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se, a to musíme prověřit. 24 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. rozdílem jednoho hlasu. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro,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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 k 14. Nyní 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto. Dobře, prověříme 45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnu to 21 hlasy. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnu to. 47 pro, proti, zdrželi se eh, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnu to. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnu to. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, myslím, že zamítnuto, ale můžeme to prověřit. 56 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 hlasy proti 14. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji toto elektronické hlasování. Končím hlasování. 28 hlasy a při jednom zdržení jednomyslně přijato a blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9 příslušného nařízení souvisejícím s tímto. Spravodajem byl pan kolega Džambacky. Máme ho tady? Nevidím ho tady. Takže nemůžeme mu dát slovo tím pádem a rovnou začneme hlasovat. Poslanecí návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A poněvadž ty definice jsme už schválili, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 5 na třetí straně. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 6 pro, proti, zdrželi se, a to prověříme. Šestku, závěr hlasování. Končím hlasování. 18 hlasy proti 10 přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 e, pro, proti, zdrželi se, Přijato 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato 36 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři, nyní 8 Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9 a 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poslanecký návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 12, nikoli 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 s ústním pozměňovacím návrhem 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. A to prověříme 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto 15 hlasy, 14 bylo pro. 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Dostáváme se k hlasování závěrečnému. Elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 29 pro, a to znamená jednomyslně přijato. Blahopřejeme eh, panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9, a to je otázka Eh, síti páté generace a gigawattovou společnost. Eh, ptám se paní zpravodajky Kosty, zda chce něco říci. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nerada bych nejprve poděkovala všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že se nám povedlo skutečně připravit vyvážený text a doufám, že to uvidíme i v hlasování. Takže hlasujeme. si návrh jedna pro, proti, zdrželi se zamítnuto dvě pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, nyní pozvací návrh 9, na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, eh, zdrželi se, myslím, že zamítnu to, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto 13 eh, bylo pro, 15 proti. 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, nyní kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, pozvací návrh 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro. Pardon, eh, kompromis 5. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Poslanci návrh 2, 32 pro. Proti. Zdrželi se. To nebylo jasné. 32 ještě jednou pro proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 29 pro a to znamená jednomyslně přijato. Srdečně blahopřejeme paní zpravodajce. Damit hätten wir dann tím jsme skončili hlasování pro dnešek a dostáváme se k dalšímu programu. Je to bod číslo 10 a sice autorské právo na jednotném digitálním trhu. Spravodajem je pan kolega Žulo a prosila bych o klid v sále. Vy, kdo chcete odejít, prosím, čiňte tak v tichosti, abychom mohli pokračovat v práci. Ich würde jetzt gern den Bericht... Takže já bych nyní panu zpravodaji Žolovi ráda dala slovo. Prosím, máte slovo, pane. Bien, merci, madame euh, la présidente. Děkuji za slovo, paní kolegyně. Autorská práva, milí kolegové, kolegyně, je velice důležité téma, je to důležité pro nás, pro všechny. Ať už jde o náš členy našeho výboru pro kulturu nebo vůbec pro spotřebitele jako takové. Uh, Digitální revoluce samozřejmě, jak víme, zásadním způsobem změnila tuto oblast autorských právě tvořila mnoho příležitostí, ale zároveň mnoho výzev, které před námi stojí. Otázka na které bychom měli odpovědět v následujících měsících, tyto otázky budou skutečně početné. Jednak jak zajistit ochranu a zároveň samozřejmě odměnu autorů v tomto období digitálního světa. Informace se stříží mnohem rychleji, masivním způsobem, nikdy tomu tam milosti nebylo. A zároveň jak umožnit využívání těchto nástrojů pro nové horizonty, pro vzdělávání, výzkum, pro ochranu kulturního dědictví a zároveň neohrozit podpořit eh, ekosystémy, které se vytvořily, ty citlivé oblasti, které se zde vytvořily, a jak zároveň například eh, postupovat v oblasti právního základu, pokud jde o využívání těchto různých nových oblastí, nebo například eh, možnosti na YouTube. V rámci této směrnice je mnoho očekávání a to skutečně možná jsem ještě neřekl úplně nejtvrdším způsobem. Samozřejmě, že autorská práva mají přímý dopad i na financování všech kulturních oblastí, na odměnu autorů, kreativců. Samozřejmě, že my potřebujeme, aby tento přístup byl proto vyváženým přístupem. A zároveň je zde určitá reforma autorských práv, která ovšem ale se provádí pouze každých 15 let a právě proto je naší povinnosti být ambiciózní v tomto ohledu. Vytvořit určitou syntézu mezi tímto vyváženým přístupem a ambiciózním přístupem, o který já jsem se v mém stanovisku trošku snažil. Já pokračuji v tom, co udělala již Evropská komise v tomto ohledu. Sdílím jejich přístup, rád bych poděkovala za nesmírně obtížnou práci směrnice nebo komise, která předložila tento návrh směrnice. Dále ta kampaň komunikační, bohužel velice často byla takového orvelského charakteru, byla proti komisi zamířená. Já jsem proti tomu rád, bych velice rád řekl jednu jednoduchou záležitost. Tato reforma není nebezpečnou. Internet nebude ohrožen, zároveň svoboda projevu nebude tímto ohrožena. Myslím si, že v rámci tohoto přístupu a rozprávy bychom měli přistupovat seriózně způsobem. Náhle bylo potřebné vyjasnit některé záležitosti, to bylo nezbytné. A právě v tomto stanovisku jsem se snažil to shrnout do čtyř důležitých bodů. Nejprve jsem se snažil o posílení právní jistoty celého tohoto textu, především pokud jde o výjimky a určitá omezení tím, že jsme rovněž zpřesnili povinnosti jednotlivých zúčastněných stran v tomto ohledu. Dále to byla druhá část, nebo druhý pilíř, ve kterém se snažil o určitá opatření, pokud jde například o práva eh, vydavatelů tištěných eh, periodik, eh, ochrana těchto práv, pokud jde o různé platformy, které poskytují obsahu. Samozřejmě, že v této záležitosti my chceme ochránit a posílit obsah eh, v oblasti tištěného, mm, tištěných eh, mm, periodik. A dále je to samozřejmě i otázka vlastně délky eh, životnosti, například nějakého článku, která je nesrovnatelná s filmem nebo například s písničkou. Ale já se zde snažím navrhnout novou kategorii, například online nových eh, služeb, pokud jde o digitální platformy. Snažím se nějakým způsobem i zpřesnit uplatňování této směrnice různé služby, které se týkají této oblasti, těchto hodnot, to znamená, to je náš hlavní cíl, na který jsme se zaměřili, to znamená cíl vytvoření těchto, tohoto obsahu, ať už je to obsah, který je vytvořen samotným uživatelem, nebo například obsah, který je chráněn autorskými právy. Dále to byla třetí oblast já jsem se zaměřila na využívání na straně spotřebitele různé oprávněné činnosti. Samozřejmě, že já chci chránit kreativce, autory, mm, jako my všichni, ale zároveň jsem se snažil podívat na různé nové praxe, různé nové postupy na straně našich spotřebitelů a zároveň mm, nějakým způsobem objasnit nejasné záležitosti a oblasti určité využívání nekomerčního charakteru na straně našich spotřebitelů, které jsou akceptovatelné, víceméně například krátké, um, například citáty nebo určité mm, pouze mm, části eh, těchto děl. Um, samozřejmě mm, takové ty věci, které jsou neustále k dispozici na internetu. Pokud jde o proporční využití, tohoto charakteru, nebude to mít dopad na autorská práva, i když teda z právního hlediska tam ještě zatím není úplně celá záležitost objasněná. Rád bych prodloužil stávající v této oblasti například pokud jde o citace, o parodie a tak dále, eh, aby jsme mohli využívat mm, tyto citáty v obsahu, který využívá uživatel samozřejmě, ale zároveň musí být chráněna legitimní práva držitele práv. No a úplně poslední záležitost, já jsem chtěl umožnit autorům podnikům jednodušším způsobem respektovat, vymáhat jejich práva, pokud jde o jejich eh, partnery, kontraktního charakteru, aby mohli reagovat kolektivním způsobem především, aby došlo k eh, určitému snížení takového rizika, že by na jejich kariéru mohl být negativní dopad v tomto ohledu z různých důvodů, které by mohly zahrnovat jejich obchodní partnery, komerční partnery a tak Čili toto jsou hlavní body, paní předsedající, které jsem využil v mém eh, stanovisku, naší reakci na tuto směrnici a skutečně věřím, že to je pro vás užitečné objasnění tohoto textu a samozřejmě, že očekávám velice pozorně, budu naslouchat eh, všem vašim eh, poznámkám, argumentům u tohoto velice důležitého tématu. Děkuji. Děkuji vám. Srdečné díky, pane Žulo. Na začátku jsem zapomněla vám sdělit, že tady vlastně eh, spolupracujeme s jury, tady jsme se dohodli z hlediska tohoto balíčku na formě spolupráce. Pro tuto směrnici máme 53+, plus, to jsme tady vyjednali, takže v podstatě se účastníme tohoto postupu a minimálně z hlediska setkávání stínových zpravodajů a také z hlediska trialogu. To je velmi důležité. To znamená, copyright je také velmi zásadní eh, téma pro nás. Dále, co se týče pozměňovacích návrhů, tak musí se předat do 9. března do 14 hodin. Teď bych předala slovo eh, stínovému zpravodaji na tři minuty každému. A nejdříve bude hovořit pan Gramatikakis. Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί όλοι ξέρετε το θέμα. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Toto je téma, které je samozřejmě velice známé, které je velice důležité. Tato reforma v této oblasti je pro nás opravdu zásadní. A já jsem vycházel ze stejného principu jako pan Žulo, to znamená ten přístup komise. My samozřejmě, jak víte, nám velice leží na srdci otázkám kreativců, jejich práv, autorských práv. Já jsem se možná trošičku odchýlil od některých hlavních linií pana zpravodaje, Právě proto, že jsem chtěl ještě posílit ochranu kreativců. Začnu článkem číslo 13, pak je to ještě 37, 39, které se týkají, jak víte, právě této otázky takzvaného value gap, jak to je v angličtině, to znamená mm, té určité mezery v této oblasti, pokud jde o platformy, kde poskytovatele služeb hrají aktivní roli, například na YouTube eh, platformě je tam to znamená určitý Samozřejmě, že i potřeba vytvoření určitého kontraktu, který by zajišťovaly práva beneficienta v tomto ohledu. To znamená, za jakých podmínek budeme schopni využívat tento materiál, tento obsah. Rád bych rovněž řekl, že 56 například, nebo 12, 13, které se týkají vysvětlovacího prohlášení. Já skutečně doufám, pane kolego, že nás přesvědčíte v tomto ohledu. Zde mám ještě určité otázky. Podle mě je zde určité pouze jedno řešení, které se týká v této možnosti licenci nebo dohod, které se týkají jednotlivých platform, že to, že to pokryje zároveň například i jednotlivé uživatelé, pokud teda to nebude užívání tohoto obsahu komerčního charakteru. Skutečně si myslím, že bychom zde měli všechny záležitosti detailně popsat, detailně uh, objasnit. Ehm, věřím, že naše diskuze bude nesmírně konstruktivního charakteru, pane kolego, a jsem přesvědčen o tom, že se nám povede dosáhnout opravdu společného přístupu. Nehovořím o nějakých červených liních, ale možná pan zpravodaj neúplně dostatečně některé naše ty, ty, ta důležité, důležité výjimky v oblasti panoramatu a tak dále, záležitosti, které nikdy nebyly komercializovány, je to například i pozměňovací návrh 85, já samozřejmě se nechci nějak zdržovat, ale rád bych zúraznil, že například v podstatě se zde hovoří o nových výjimkách, trošku takových eh, skrytých výjimkách, které se týkají tištěného obsahu. Já vím, že zde již nemám moc času, ale jestli ještě dovolíte, tak se k 11. To je vlastně nové právo pro eh, vydavatele tištěných periodik. To je velice důležité, protože v současné době víme, že tisk zaznamenává obrovskou Mm, skutečně krizové období a právě je důležité, abychom tímto způsobem podpořili tuto oblast. Já, paní předsedající, si nedovedu vůbec představit velko, mm, naši Evropskou unii bez Velké Británie. Je mi nesmírně líto, že došlo k Brexitu. To znamená, když zde nebudeme mít euroskupinu například, ale to bude samozřejmě nesmírně obtížné, ale bez kreativců to už si vůbec nedovedu představit. Děkuji. Nebo ty by si chtěl hovořit vámi kláky? OK. Takže Andalu, prosím, bude mluvit za stínovou zpravodajku. Eh, as you said, Chairman, on behalf of uh, Miss McClark. Takže za paní eh, Clarkin, která musela odejít, hlasovat za EKR. Bychom rádi poděkovali zpravodaj za toto stanovisko. Já si myslím, že se opravdu snažil o vyvážený přístup různých argumentů, což je obtížné, když hovoříme o autorských právech. Není nikdy možné uspokojit všechny, takže pokud eh, hovoříme opravdu především zúrazníme přidanou hodnotu všichni, tak si myslím, že se někam dostaneme a právě proto celá tato záležitost výjimek nás zajímá. My vítáme návrh z, mm, ze strany ze strany komise, pokud jde o dolování dát, umožní to především výzkumným organizacím, vzdělávacím organizacím, to je rozumný přístup. Definice, detaily jsou nesmírně důležité. TDM výjimky by měly fungovat v jednotlivých zemích, tam, kde zatím nefungují, například Velká Británie, Francie. Že by i proto, i pokud tam budou povinné výjimky na EU zavedeny, že by TDM výjimky měly být zachovány. Důležitý, důležitá určitá flexibilita, pružný přístup v tomto ohledu. Hlavní výbor pokryje zásadní aspekty. My samozřejmě chceme ale zajistit, aby 11. a 13. zajistili ty vyřešení problému, eh, které to mělo vyřešit, tak aby autoři měli možnost vyjednávat za mm, plně transparentním způsobem se svými partnery. To bychom měli podpořit. Ovšem není zde dostatečný důkaz, pokud je o vymáhání eh, vydavatelů, jejich práv eh, na základě zjeděné praxe. Tam máme určité obavy, máme tam určité nejasnosti nejsme si úplně jistí, zda to vyřeší tu problematiku takzvaného value gap. Tam máme ještě otazník. Samozřejmě, že tato problematika by měla být řešena, zajímá nás to především v oblasti hudby, onlineových platform, to je jasné, ale nesmíme vést takovou legislativu, která by měla negativní dopad na držitele, na malé držitele práv, pokud jde o spravedlivou odměnu pro tyto autory a držitele práv. Takže férová distribuce v rámci tohoto řetězce eh, hodnotového, který, tě, kteří tvoří eh, hodnotu v této oblasti, by měla být zachována a zároveň vše, kteří jsou z účasti vlastně celou tohoto cyklu a inovací v rámci globální eh, digitální ekonomiky. Pokud jde o mm, mm, takzvaný rekogniční software, samozřejmě jsou tam veliké problémy u nákladů pro malé společnosti a dále jsou to internetové svobody, které musíme vzít v potaz a vyrovnat to s povinnostmi na straně poskytovatele služeb. Čili jsou zde věci, které můžeme podpořit a těšíme se na další diskuzi v tomto ohledu společně s EMO a i s dalšími zpravodaj a stínovými zpravodaj. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Pani Michals. Zague. Srdečné díky. A především srdečné díky panu navrhovateli za mimořádně jaksi podněcující návrhy. Nicméně mám několik připomínek. Za prvé, je nejvyšší čas na to, aby v podstatě nedocházelo k omezování z hlediska rovného postavení, z hlediska průmyslových podniků a z hlediska kolektivních eh, společností a nositelů těchto práv. Vy jste zdůraznil, že tady také ti individuální uživatelé eh, konečně našli to své správné místo a došlo k vyrovnání těch zájmů. Takže proto podporuji čtvrtý pilíř, který navrho, eh, navrhovatel z hlediska výjimek, které se týkají také vygenerovaných obsahů. A ti poži- eh, uživatelé jsou také aktivními eh, producenty, na to často zapomínáme. A myslím si, že by bylo dobré tady mít fair use, spravedlivé zacházení. A to například odráží náš návrh 67 a 65. Také tady musíme rozlišovat mezi komerčním a nekomerčním využitím. To je také pro nás důležité. Za druhé, podporuje to upřesnění z hlediska právní jistoty z hlediska výjimek, které byly navrženy komisí, a to z hlediska kulturního dědictví a vzdělávání. Máme návrh 44, který jsme předložili a e, chceme se zaměřit na otevřené veřejné zájmy. Dále se to týká také vzdělávání. Tady si nejsem jistá, jestli toto je postačující z hlediska větší jistoty pro uživatele, pro učitele, školy a užívání licencí v této oblasti. Musíme si uvědomit, že velké nakladatelské firmy, které vydávají školní pomůcky, možná budou proti tomu a budou se dovolávat právě toho článku 1. Důležité je, aby u těch výjimek z hlediska kulturního dědictví se eh, mimořádně zdoraznilo digitální právo. Já jsem úplně nepochopila, eh, zda je tady rozdíl Eh, k tomu současně regulovanému eh, právu z hlediska archivování a stahování. Takže toto jsme také rozšířili z hlediska návrhu, návrhu, které jsme předložili ohledně článku 7, týká se to tedy digitalizace. Dále. Orientace podle účelu a z hlediska definice platform, to je zajímavý přístup. A tady opět je nutné tedy posílit stanovisko nositelů práv z hlediska sporu. Článek 11. Tady se hovoří o e, zredukování na obchodní e, účely, dále lhuta tří let. Přes tyto kompromisy mám pocit, že je nepřiměřené toto nařízení z hlediska e, tisku, z hlediska nakladatelství. Víte, že máme často co dočinění s jednotlivými kampaněmi v této oblasti a tam je často jiný důvod. Komise v článku 11 eh, také hovoří o ochraně z hlediska nakladatelství a z hlediska eh, novinářských aktivit. Je tu otázka, proč je tady vlastně rozpor nebo rozdíl mezi novými a starými z hlediska produkování a e, proč toto řešit z hlediska platformy. Tady jde o to, že musíme podporovat kvalitní novinářinu, ale víte, že toto naráží na špatné placení, na e, trvalé zaměstnávání některých novinářů. Také je nutné regulovat e, otázku používání Google v těch jednotlivých společnostech. Nesmí to být e, nakladatelství, které budou rozhodovat, e, jakým způsobem se budou podporovat novináři. A tudíž, co se týče těchto politických cílů, tady se můžeme odkázat zvláště na Německo. Víte, jaké tady byly problémy s Googlem a také ve Španělsku. A za páté, můžeš už uzavřít, ano, článek 12, to je eh, kompromisní znění, k tomu mám velice kritický přístup, protože nakladatelství činí velmi dobrou práci a přes tyto výjimky, které tady jsou, není možné, abychom je zatlačovali vlastně na okraj. Takže mm, v každém případě chci poděkovat za dobrou spolupráci, která tady probíhala v této oblasti. Děkuji mnohokrát, Helga Triple. So we all know... Děkuji. My víme, že už léta vedeme eh, debatu o nejlepší podobě reformy copyrightu a už eh, deset let se pohybujeme mezi eh, zájmy zprostředkovatelů internetu, uživatelů, poskytovatelů obsahu. Je to určitá kulturní bitva z mého hlediska eh, my musíme najít eh, lepší rovnováhu. To znamená, na jedné straně uživatelé eh, musí dostat lepší přístup, a na druhé straně je tedy nutné, abychom si všichni uvědomili, že producenti a autoři musí dostat férovou odměnu za svoje díla, čili toto by měl být základ, kterým budeme vycházet. Já jsem pro text, který se týká výjimek pro data mining. Je to jasné, protože je to ve prospěch institucí pro nekomerční eh, využití. A tady se také navrhuje eh, nová odměna. Čili já myslím, že by to mělo být otevřeno také žurnalistům, poněvadž eh, často žurnalisté chtějí používat tohoto nástroje Čili myslím si, že by to měli mít přístupné. Pokud se týče školství a vzdělávání a příslušných výjimek, já jsem eh, ráda eh, za to, co zde máme a za návrh pana Žulova, to znamená mít eh, jak jsou si uzavřenou síť za určitých podmínek. Ale skutečně je třeba férová kompenzace za tedy ten obsah. Dále, pokud se eh, týče kolektivní díla, eh, knihovny a archivy, jsem proto, aby se usnadnila digitalizace eh, prostřednictvím kolektivní licenci. Myslím, že ještě, jak už bylo navrženo vámi, bych k tomu přidala nejenom tedy díla, která už nejsou eh, komerční nebo vypadly z komerčního oběhu, ale také taková, která nikdy nebyla v komerčním oběhu. To eh, kulturním institucím umožní eh, jednodušší digitalizace. K článku 11 a copyright myslím si, že k těm hlavním problémům patří to, že na začátku digitalizace a nových nabídek na internetu eh, se vydavatelé eh, tiskových, eh, tedy tisku, tak uživatelé novin své noviny dali v identickém formátu bezplatně na internet. No a to je de facto chyba toho business formátu, poněvadž jestliže se můžete zdarma podívat na internet místo kupování si novin, tak jak to může fungovat. Takže já myslím, že tady je třeba rozlišovat a já si nejsem jistá, zda návrh, návrh komise je to nejinteligentnější, co tady může být a rozhodně nepodporuji současný návrh. Naopak, pokud se týče tedy hodnotové eh, mezery, ano, my tady máme value gap, jak tomu říkáme, tedy hodnotovou eh, mezeru. Tak já si myslím, že Eh, trošku jiný systém by byl lepší, eh, pokud se týče obsahu generovaného eh, uživateli. Já bych byla tedy pro dvě úrovně. A co se týče té férové kompenzace, jestliže chcete mít prostě určitý základ, lepší přístup a jestliže uznávat tedy mm, na obsah generovaný uživateli, pak eh, bychom tady opět měli ustát mechanismus eh, tedy těch eh, kolektivních organizací na ochranu autorských práv, ale pak tady máme ještě druhou úroveň, protože uživatelé a poskytovatelé internetu také hrají určitou roli a měli by mít tedy také nějaký, nějakou ochranu, nějaké licencování. A pokud se týče panoramatu, tak tady bych byla dobrá, aby tady bylo, že kon, e, uživatelé musí mít povinnost a tak dále, čili měli by být součástí e, toho systému poplatku za privátní kopie. A pokud se týče článku 14 a 15, tady bychom měli mít lepší vyjednávací pozici a měli bychom jít k odměňování všech uživatelů eh, digitálních i negitálních a prostě bych chtěla ráda eh, to vidět v této reformě. Eh, děkuji vám. Musím teď být trošku přísná, pokud se času týče. A navíc máme setkání s mládežnickým fórem, takže neměli bychom jim ubírat příliš mnoho času. Tak za ANF, e paní kolegyně, přejete si promluvit? Ano, velmi rychle, protože my jsme spíše překvapeni. My jsme očekávali mnohem složitější a vyváženější zprávu. Pokud z principu jsme proti jakékoliv harmonizaci na evropské úrovni, pak eh, autorská práva v tomto případě mají již evropské právo. Jsou tam některé návrhy, které nám připadají pozitivní a některé nejdou dostatečně daleko. Například zohledňování spravedlivého rozdělení mezi tedy tvůrci a uživateli a otázka platform. My budeme zvláště dávat pozor na to, aby tady se neobjevily nové výjimky z hlediska autorských práv a samozřejmě předložíme určitý počet eh, návrhů na řešení, které většinou nejsou akceptovány, ale budeme je předkládat s poděšením. Děkuji. Vielen Dank. Äh, ich komme jetzt zu weiteren... Děkuji a nyní další řečníci. Äh, Mary Hannibal, prosím. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyně a mnohokrát děkuji eh, panu zpravodaji eh, k této eh, velice obtížné záležitosti. Několik mm, bodů. Myslím, že komise odvedla dobrou práci, pracovala na tom velice dlouho. Souhlasím s analýzou paní Triple, že je třeba dosáhnout rovnováhy mezi právě uživatelů, mezi jejich požadavky ale také mezi eh, právě producentů a tvůrců. A myslím si, že je důležité myslet na všechny tyto eh, otázky současně. Pokud se týče té hodnotové mezery a platform, to je článek 13. Eh, platformy jako YouTube a další velké platformy nám působí poměrně velké obavy zejména tedy pokud se týče tvůrčích umělců, zejména v hudbě. Toto je problém. Tady skutečně je ta eh, hodnotová mezera či deficit a skutečně ty odměny se díla jsou menší, než by měly být. Čili otázka je, eh, tato, ehm, prostě tak, jak eh, ten, poskytují tyto platformy obsah, tak to je něco, co bychom měli skutečně Eh, o tom debatovat. Eh, pokud se týče těch eh, licencí, tak to je dobře, já jsem pro, ale myslím si, že jako legislátoři bychom možná měli uvažovat o nějakém etickém kodexu pro platformy, protože to jsou otázky, které přesahují rozsah autorského práva a podobně. Čili my bychom měli využít této příležitosti, zamyslet se nad nedávným vývojem a Eh, jde tedy o to, že to možná nedopadlo všechno eh, tak dobře pro všechny účastníky, jak jsme si eh, přáli. Ten článek 11 to je další velká obava. Já jsem debatovala s vydavateli novin ve Velké Británii, kteří z toho mají obavy navzdory exitu, Brexitu. Já myslím, že musíme podporovat vydavatele eh, tiskových eh, médií, tiskový žurnalismus a my tedy eh, pořád to není jaksi v pořádku. Čili ta otázka vydavatelských práv je důležitá, důležitou součástí. Jinak, pokud se týče poskytovatelů internetu, ti by také měli být zahrnuty do celé věci, poněvadž se dávají klíčovou roli. Ne vždy tedy plní eh, všechny ty své zodpovědnosti, které bychom si představovali. Čili já si myslím, že jako východisko je to výborné, ale určitě budeme mít mnoho pozměňovacích návrhů. Ja, vielen herzlich. Děkuji. Ne? Silvia Kosta maximálně na tři minuty. Ano. Eh, důležité je eh, možná ještě jednou eh, zopakovat to, co řekli někteří jiní. Návrh komise má tři části, včetně tedy je tady pár výjimek. A je to také otázka ochrany, té, jestli vyřešení té ne, ne um, rovnováhy mezi produkci obsahu a využívání toho obsahu. Výbor kulturní určitě vnímá, že tato rovnováha a další rovnováhy jsou důležité. Bodu zdůvodnění 38 komise se vyjádřila k zodpovědnosti zprostředkovatelů, to je lepší. Já také pan zpravodaj eh, se tomu eh, se toho ujmu. <clears throat> Čili to je ta otázka aktivního hostingu, to je třeba posilit dále v tomto textu. A eh, právě tuto nerovnováhu je třeba brát velice vážně. A teď tady máme de facto ty výjimky pro uživatelský obsah. To je v podstatě něco jako legalizace piráctví. Já myslím, že bychom museli, bychom to měli tedy odlišit. Díla, která jsou a která nejsou chráněna copyrightem. Prostě ta ochrana by se měla... Eh, Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky, Luigi Morgano. Sì, grazie. Molto rapidamente. Děkuji za slovo, paní předsedající. Velice stručně. Já si myslím, že opravdu už jsme pokryli mnoho detailů a proto bych rád obrátil vaši pozornost na následující záležitost. Takový text tohoto charakteru by se měl snažit o to, aby jsme se vyhli jakýmkoliv možným sporům v této oblasti, pokud jde o jurisprudenci jednotlivých členských států, Evropského soudního dvora, otázky, které se týkají této problematiky. Prostě musíme postupovat velice obezřetně. Myslím si, že jsou zde <coughs> určité definice, které možná nejsou až úplně dostatečně ještě popsány, abychom se prostě mm, vyhli jakýmkoliv možným sporům, aby to bylo v souladu se všemi rozsudky, které již v, tomto, eh, v této oblasti máme, pokud jde například o aktivní nebo pasivní zprostředkovatele, a tak dále. To je zásadní, tuto věc musíme pokrýt. Ovšem je zde ještě několik bodů, na které bych rád obrátil vaši pozornost. Dneska ráno kolegyně hovořila například i o kolektivních licencích. Kolektivních licencích, pokud jde například o výjimky pro knihovny, které by posílali kopie těchto děl. Toto jsou věci, kterým se musíme věnovat abychom neodkopali záležitost, která se týká eh, tiskovin. A dále jsou to eh, různé výňatky, různé citace, některé již jsou pokryty výjimkami, ovšem pokud po umožníme, některé věci a jiné neumožníme, tak samozřejmě poté to může vést k určitým eh, sporům, citace jsou většinou vždycky součástí určitého výňatku z daného díla, ale měli bychom možná ještě lepším způsobem definovat eh, tyto pojmy. Hodně jsme eh, zde hovořili o panoramatu, o výjimkách, které se týkají fotek, eh, různých ehm, fotografického materiálu. Možná by bylo dobré hovořit i o soukromé sféře, nejenom o zisku. My všichni například, když využíváme audiovizuální média pro reprodukci obrázku, tak jsme vlastně součástí celé této problematiky. Srdečné díky, Sabine Ferheim. Já bych jenom stručně navázala na dva body a budu mluvit velmi stručně. Jednak je to téma user-generated eh, content. Tady musíme dávat pozor na to, co to je tento vygenerovaný obsah ze strany uživatelů. Co to je? Jsou to kousky z hudby nebo z nějakého filmu, potom se to šíří. No, to v podstatě nemá co dočinění s definicí eh, tohoto vygenerovaného obsahu ze strany uživatelů. Je to spíše zveřejňování, takže tady musíme dávat pozor z hlediska těchto rozdílů, tedy z hlediska vlastní kreace a z hlediska dodávání vlastních svých informací. Takže musíme dávat pozor na to, aby jsme měli čistou definici, aby tady nedošlo k tomu, o čem hovořila eh, paní Kosta, to znamená piráctví, které by se šířilo. Za druhé, dále ochrana z hlediska Eh, tiskových nakladatelství, tady musíme a vydavatelstvích domů. Tady musíme se zabývat tím, zda lhuta na tři roky je slučitelná eh, s těmi základními právy. Já vím, že tady v podstatě se vyjadřuji proti návrhu kolegy eh, Žulo, ale proč tedy tyto nakladatelské domy mají tři roky a ostatní? podstatě eh, mohou požívat tohoto práva neomezeně. Takže pokud já dělám nákladnou rešerši, například eh, z hlediska jednotlivých magazínů, a teď to trvá dva, tři eh, roky, a mm, chci z toho udělat určitý seriál, tak kde je rozdíl v porovnání tedy s jinými typy článku? tedy Eh, nejde o každodenní zpravodajství, jedná se spíše o časopisy, kde se v podstatě objevují jaksi seriálové články, takže tady je nutné toto vymezit z hlediska jiných práv, které tu fungují, takže to musíme ještě prodiskutovat, jak to udělat smysluplně a odpovědně Myslím si, že tady musíme vytvořit určitou základnu z hlediska autorských práv, tak aby v budoucnosti jsme mohli podporovat atraktivní a zodpovědný novinaři, eh, žurnalismus. A musíme samozřejmě se soustředit na podporu těch, kteří vytváří a píší skutečně tyto články protože eh, pokud je prekární situace pro vydavatelství, tak je potom prekární i pro ty, kteří jsou samotnými tvůrci těchto článků. Děkuji. A nyní bych se zeptala komise, zda chce vystoupit k tomuto návrhu zprávy a chce se vyjádřit. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nedále než čtyři minuty. Yeah, yeah, of course, I will be very short. Samozřejmě, budu velice stručná. My bychom rádi nejprve poděkovali panu zpravodaji za tento návrh stanoviska, všem členům vašeho výboru za velice zajímavou výměnu názoru, která proběhla. Tento návrh směrnice, která se týká copyrightu na digitálním jednotném trhu, je pro nás nesmírně důležitý, především pokud je o modernizaci pravidel této oblasti, společně s ostatními návrhy, které jsme přijali 14. září. Jde o nesmírně ambiciozní návrh, jak se o tom zmínilo již několik předřečníků. Pokrývá to nesmírně složité záležitosti a právě proto to jistě vyvolá mnoho diskuzí nejenom na půdě Evropského parlamentu, ale i na radě. Domníváme se, že nyní se nacházíme v takovém opravdu prvotném období celé diskuze. Naše DG by chtělo být první, které bude reagovat na tento návrh. Právě proto jsme nesmírně rádi, že diskuse probíhá i na půdě vašeho výboru a vážíme si přístup pana zpravodaje, který se snažil vyjasnit některé části našeho návrhu. Jsou zde různé aspekty, které samozřejmě by mohly být ještě jasnější. A my vítáme diskuzi o tom, jak přinést více světla do těchto návrhů, se kterými přicházíme. My samozřejmě chceme, aby uživatel, aby držitel práva a všichni zúčastnění tržní eh, uživatelé měli, kteří jsou zapojeni do distribuce copyrightu v rámci digitálním prostředí, měli jasnou právní jistotu. Víme, že je zde několik čas, části vašeho návrhu, které nejsou součástí návrhu komise. Proto bychom rádi připomněli náš přístup především pokud jde o výjimky a určitá omezení, protože právě mnoho nových prvků spadá do této oblasti. My jsme přišli s takovým zaměřeným přístupem, Zaměřili jsme se na výjimky, které jsou důležité k dosažení určitého veřejného Eh, zachování určitých veřejných zájmů, kulturní dědictví, samozřejmě je důležité a přeshraniční akceptace těchto výjimek, která za stávajících právních podmínek nebyla jasná. Proto si myslíme, že je zde určitá možnost dosáhnout větší harmonizace u výjimek mezi členskými státy, tak aby uživatelsky chráněný obsah a jeho užívání v digitálním prostředí bylo jednodušší a mohlo by to pomoci lepšímu fungování celého jednotného digitálního trhu. Děkuji. Srdečné díky. Pane Žulo, chcete ještě vystoupit? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl několika slovy poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří vystoupili a všem ostatním kolegům, kteří vyjádřili své připomínky ve svých vystoupení a upřesnili také jejich priority a cíle ohledně tohoto tématu, které je výsostně významné, to říkali všichni, ale pravdou je, že je to i složité téma. Takže já jsem si poznamenal některé směry a připomínky, které tady zazněly, někdy se v podstatě mm, zbíhají, anebo dokonce je sdílíme. Musím říci, že já ze svojí kanceláří jsem zcela ochoten prodlužovat tuto diskusi se všemi, eh, kdo se o to zajímají a také se stínovými zpravodaji, tak abychom pokročili na práci na tomto textu. Tento text je nesmírně důležitý. Cílem je, abychom měli kvalitní text, který by byl užitečný z hlediska práce, která je prováděna výborem REGI. Ještě jednou vám děkuji za vaši spolupráci a za příspěvky, které poskytnete v rámci vytváření tohoto textu. Děkuji. Ano, srdečné díky. Já vám přeji a také stínovým zpravodajům mnoho tvůrčích myšlenek a dobré kompromisy u tohoto nejednoduchého tématu. Ta Diskuse ukázala, že ta šíře těch jednotlivých stanovisek je také velmi velká, takže myslím, že tady nás čekají ještě napínavé diskuse v parlamentu. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 9. března do 14 hodin a 4. května budeme hlasovat na výboru. Mnoho úspěchů vám přeji. A nyní přecházíme na bod 11. Tady se jedná o další součást toho velkého balíčku autorských práv. Jedná se o návrh nařízení ohledně mm, některých online přenosů, vysílacích organizací a dále se jedná o další přenos televizních a rozhlasových pořadů. Zkrátka PSAT se tomu říká ve zkratce a já sama jsem navrhovatelkou. Předtím, než budu hovořit o těch hlavních bodech tohoto mého návrhu, tak chci říci, že tady máme článek 54, na kterém jsme se dohodli s Jury, protože se jedná také o mediální záležitost, o média, takže prakticky jsme rovnoceným partnerem výboru Jury. A jaká je lhuta pro pozměňovací návrhy k mému návrhu? Je to 7. březen do 14 hodin. Takže teď bych stručně uvedla můj návrh zprávy. Ten návrh nařízení je součástí balíčku copyright, eh, který předložila roku 2016 září komise a kult podle článku 54 musí spolupracovat s výborem Jury. Ten návrh v podstatě se zabýval otázkou, zda a jak bychom měli nahlížet na přeshraniční vysílání vysílacích organizací, eh, které mají satelitní a kabelové přenosy. Místo toho, abychom revidovali směrnici a rozšiřovali pole působnosti, Komise zde používá nástroj nařízení a v podstatě eh, chce zde zrovnoprávnit eh, postavení z hlediska satelitních a kabelových eh, vysílacích organizací. Samozřejmě, že to můžeme kritizovat, můžeme si říci, že by bylo možné také použít kapsat, to znamená tu směrnici a nikoli nařízení. Nicméně co se týče mm, komise, ta si vybrala tedy tento nástroj nařízení, takže musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Co se týče online o eh, pořadu a vysílání a přenosu, tak v podstatě tam by se měl uplatňovat princip původu země. Ale pak je tady otázka také přenosu z hlediska třetích zemí. Tady by bylo nutné zajistit neutrální přístup z hlediska práva. Tato příležitost bude, tak jak to bylo již řečeno, e, v celku e, v copyright. Tato otázka je velmi vášnivě diskutována. Někteří tvrdí, že není vhodné, ani tady není potřeba tohoto nařízení, takže to je frontální vlastně kritika také e, systému země původu. Ostatní by tedy radši neviděli toto nařízení. Jiní zase se domnívají, že to nařízení nejde, nejde dostatečně daleko, takže opět tato diskuse mezi profesionály a my i v rámci veřejnosti je velmi široká. Ta diskuse je mm, tak zásadní, protože jsou tady kritici principu teritoriality. Samozřejmě je pravda, že digitalizace v podstatě ohrožuje exkluzivitu a teritorialitu. Nicméně musíme vzít na vědomí, že pokud žijeme v digitalizovaném světě, tak v konečném efektu to také znamená, že ta exkluzivita a teritorialita nemohou už fungovat bez absolutního omezení. Pokud tedy bychom se připojili k tomuto konstatování a hledali nějaký nějaký kompromis z hlediska obhajoby teritoriality a exkluzivity, tak by tady vzniklo určité riziko, že v konečném efektu přijdeme o obojí. A e, komise se také snažila o přístup, který by byl jakousi zlatou střední cestou nebo přechodným řešením, přechodovým režimem, tak, aby bylo možné nějakým způsobem tuto záležitost vybalancovat. Já si myslím, že bychom měli mít jakési přechodné období, eh, teritoriální eh, v princip zůstává i nadále možný, ale je nutné zde eh, jak si vytvořit nové systémy z hlediska šíření. Tyto nové systémy si razí svoji cestu a odklánějí se od těchto základních principů, takže Eh, zde mohou také být zdrojem nových eh, příjmů. Co se týče hm, přiřazování podle eh, organizací, tak to podle mého názoru není relevantní a musíme si klást otázku, zda je takový online přenos doplňkový nebo ne, není, ale to podle mého názoru není podstatné. Musíme zohlednit také eh, mladou populaci, eh, která konzumuje často pouze eh, online pořady a nikoli lineárně, takže to se šíří. Musíme tedy si uvědomit, že je tady nutnost případně vytvářet určitou kategorie z hlediska těchto nových přístupů konzumace online. Když se podíváme na ty nabídky, které tady jsou a které jsou nabízeny z hlediska internetu a online, tak ehm, máme často co dočinění i s takzvaným uzavřeným systémem uživatelů. Eh, to znamená, je to uzavřený systém, kde se eh, reguluje tento systém. Uzavřený systém je samozřejmě protikladu k těm kreativním eh, nabídkám, které by měly pronikat a měly by být dostupné široké veřejnosti. Dále se v tom textu, textu také zdůrazňuje, že mm, teritoriální eh, princip a princip svobody nemá být popřen v tomto nařízení. To totiž je argument, který je často uváděn z hlediska producentů Eh, oni se obávají, že, tento naří, že toto nařízení jaksi eh, bude eliminovat smluvní svobodu, ale komise ve svém textu poukázala jednoznačně na to, že smluvní svoboda nebude v žádném případě eliminována a že i nadále bude možné uzavírat smlouvy, které budou obsahovat teritoriální exkluzivitu. Takže i tady, myslím si, je zajištěna právní jistota. A co se týče eh, modelů z hlediska jaksi eh, šíření těchto přenosů vysílacích organizací, organizací, tak eh, tady dávám přednost modelu kolektivní zprávy licenci. Víte, že to je model, který úžasně funguje ve Skandinávii na dobrovolném základě, to znamená, Eh, není tady žádný tlak eh, z hlediska využívání těchto práv. Možná, že bychom se měli tím inspirovat také částečně v Evropě, tak aby toto bylo ku prospěchu těch obou stran. Takže tento model podle mého názoru funguje dobře. Jaký je smysl celé této záležitosti? Vy si jistě pamatujete, že na začátku našeho mandátu jsme hovořili o geoblokaci zvláště z hlediska audiovizuálních obsahů, tak eh, já se domnívám, že komise v tomto případě předložila vybalancovanou dobrou střední cestu, jak najít řešení eh, mezi tím geoblockingem na jedné straně a eh, zajištěním smluvní svobody a e, komercializace v přiměřené podobě. Takže je zde snaha o určitou balanc, tak jak e, se to také zpracovalo v té směrnici kapsat e, ohledně tedy přenosů v rámci satelitních vysílacích organizací. Takže já si myslím, že to je smysluplná zodpovědná cesta a vyřešení to je situace i z hlediska geoblokace a snahy zajistit eh, patřičné příslušné využívání autorských práv a příslušných eh, odměn. Já se těším na eh, budoucí diskuse se stínovými zpravodaji a doufám, že budeme mít plodnou diskusi také s výborem Jury a doufejme, že se dopracujeme k textu, který bude ku prospěchu spotřebitelů, ale i producentů, že najdeme zodpovědnou vyváženost, která bude odrážet tu digitalizaci také na jednotném trhu tak, aby skutečně ta nabídka mohla být využívána bez ohledu na hranice. Srdečné díky a těším se na další diskusy a vaše příspěvky. A nyní bych udělila slovo stínovému. Zpravodají pan Velken tady není. Takže vy budete zastupovat pana Velkena, prosím. Chciałem bardzo... Já bych rád omluvil pana Bogdana Ventu. Bohužel má nyní schůzku koordinátoru výboru pro rozvoj, takže mi mu to trošku koliduje. A proto mě pan kolega poprosil, abych jeho písemný text představil, jelikož vím, že zde nemáme mnoho času, tak velice stručně trošku takový jeho pohled na, toto, na tuto zprávu. Pana kolegu zneklidnily především ty prvky zprávy, které navrhují rozšíření které se týká pravidel um, země původu pro všechny poskytovatele online služeb. Dále Dále je to ta eh, panevropská, celoevropská eh, eh, licence, která rozšiřuje geografické působ, geografickou působnost a zároveň i povinnost jednotlivých členských států a mohlo by to, mohlo by to vést k nárůstu nákladu na straně spotřebitele. Dále možná by to znamenalo míně rozmanitosti obsahu, to znamená, že by se vlastně mohlo dojít k určitému snížení eh, eh, v této oblasti. A dále jazyky menších zemí by možná mohly být marginalizovány. Možná by k tomu mohlo dojít především, pokud jde o využívání online eh, na straně poskytovatelé služeb. No a je zde určitý nekonsekventní přístup protože na jedné straně samozřejmě podporujeme Lux Prize, kreativní Evropu, na jedné straně a na druhé straně vlastně otázky teritoriality eh, odstraňujeme. A dále bychom měli věnovat pozornost především podmínkám eh, určité propagace pro spotřebitele, kteří hledají věci, které je zajímají v rámci online obsahu, což by mohlo vést k takové situaci, pokud jde o řešení mm, které zde navrhujeme v oblasti omezení služeb těchto spotřebitelů. A další záležitost se týká určitého rizika v klíčových eh, aspektech audiovizuálního eh, odvětví ve všech členských státech EU. Pan Venta hovoří o tom, že jde o všestranné využití tohoto nařízení a zároveň určitý dopad na hodnotu autorských práv, různorodosti, rozmanitosti a distribuci obsahu. Právě proto bychom měli vzít v potaz i například generální ředitelství pro hospodářskou soutěž v oblasti Pay TV, které pracuje na této problematice, může to mít dopad na výsledky eh, tohoto právního aktu. A zároveň kolega eh, obrací pozornost na to, že rozšíření licencí, tak jak je navrhováno, by mělo být realizováno velice, velice obezřetně. Bylo by vhodné, aby došlo i ke konzultaci eh, jednotlivými organizac- s jednotlivými organizacemi, které Eh, jsou zodpovědní v jednotlivých zemích eh, za eh, tuto problematiku a aby se tam zajistili práva tvůrců a zároveň spotřebitele, spotřebitelů, kteří se cítí bezpečnější, pokud jde o poskytování těchto základních právních aspektů. Děkuji za pozornost. Děkuji vám srdečně. Pan Endová. Děkuji. Já bych chtěl eh, začít eh, tím, že zdůrazním, eh, že EKR e podporuje cíl této směrnice, to znamená zajistit obsah, hlavně ten bohatý audiovizuální obsah. Já jsem se mnohokrát setkal s přes zástupců průmyslu o, o věcech, jako jsou e VMS a copyright já mohu říci, že online platformy zde už také mnoho vykonaly. Ale pokud se týče přeshraničního přestupu, přístupu k obsahu, tak tady je třeba respektovat eh, audiovizuální práva v tomto sektoru. Domnívám se, že eh, by to vše mělo být eh, také vyjádře AVMS, ale Sadkap se snaží ten princip země původu rozšířit ještě také na doplňkové online eh, poskytovatele a to tedy způsobuje problém. Eh, poněvadž eh, my tady máme stávající právo o autorských právech. My si myslíme, že by bylo třeba prokázat, že něco takového je nutné. A e, také by bylo třeba zajistit, aby ta e, diverzita, e, tedy geodiverzita, byla zachována. Zdá se, že eliminace teritoriální exkluzivitě je jakoby proti úsilí Evropské unie Eh, zachovat eh, právě tu lokální rozmanitost. A tady skutečně je nutné, aby se mm, přihlíželo k názoru poskytovatelů tohoto obsahu, eh, protože mm, náš přístup může taky podkopat smluvní svobodu, mm, například v oblasti Pay TV a také Eh, v oblasti licencování eh, online obsahu. Čili já myslím, že bychom neměli překotně provádět drastické změny současného stavu, eh, dokud nebudeme mít dostatek informací. Ano, děkuji vám. Paní, paní Bilder. My jsme proti tomuto návrhu nařízení i proti tomuto stanovisku, protože to ohrožuje princip teritoriality pokud jde o financování ehm, kulturní politiky jednotlivých členských států. My jsme již v minulosti odmítli i ten princip, pokud jde o zemní původu, to je vlastně sociální dumping. Právě proto by zde měl být spíš princip eh, země eh, cílové. Dále je to otázka, pokud je o konflikt zájmu, eh, zpravodajka o tom hovořila, protože bychom vám rádi připomněli, paní kolegyně, že vy jste rovněž i členem německé organizace VDF a jejich správní rady. Děkuji. Děkuji vám. Nikdo další se nehlasí. A ano, paní Helga Trippel. Yes, uh, I'm not the green... Já nejsem stínovou zpravodajkou za zelené, jenom jsem se k tomu chtěla dovyjádřit. Já jsem pro uh, rozšíření uh, kapsat celkem byla a pro tuto uh, reformu v oblasti zpřístupnění dalších audiovizuálních služeb. Ale musím říct, že po eh, rozhovorech eh, s lidi z filmové a kulturní branže eh, bychom měli dát zcela jasně najevo, že necílíme na ohrožení jejich obchodních modelů a velice opatrně bychom je našlopovat kolem teritoriální exkluzivity a podobně. Musím říct, že tady kolem digitalizace se opravdu věci velice mění, ale je to všechno otázka nastavených podmínek musíme dát jasně najevo, že tady eh, není žádná nic, pokud se týkalo eh, nucených celoevropských licencí, není to nic proti diverzitě a eh, možností a nabídek. A komise nesměřuje k ořezání smluvních svobod, ale jde tady o to, že schopnost eh, vyjednat si určité podmínky může být eh, jaksi eh, omezená a to nechci. Já tady v tom případě kolem mám určité pochybnosti k tomu kolektivnímu licencování, čili opravdu měli bychom být velice obezřetní a nenarušit v konečném efektu kulturní diverzitu, což si nepřejeme. Ano, děkuji Silvia Kosta. Děkuji za slovo, <clears throat> paní předsedkyně. Jak jste se o tom zmínila, je obtížné dosáhnout nějaké vyvážené, vyváženého textu, proto já chápu přístup zpravodajky, ale i já bych volala po trošku takovém obezřetnějším přístupu. Návrh komise, to bych trošku mohla kritizovat, především pokud jde o sektor AVMS. My jsme o tom již hovořili, pokud jde o přenositelnost práv, pokud jde, o tom už jsme hovořili, dále dopad na uživatele, kteří již mají určité předplatné, předplacené služby a tak dále. Tyto principy bychom měli samozřejmě respektovat. Musíme se snažit ovšem o určitou rovnováhu, abychom zde neduplikovali to úsilí. Samozřejmě, že to bude mít dopad Eh, pokud jde o exkluzivitu, teritorialitu, o určitý hodnotový řetězec. Já chápu i to, že je zde zájem rozšířit eh, tento přístup k službám přeshraničního charakteru, ale nemělo by to zase podkopávat skutečné možnosti, pokud jde o kolektivní práva autorů a tak dále. Tyto dvě obavy by měly být zváženy spravodajkou a i stínovými spravodaj. To je nesmírně citlivá oblast. Děkuji vám. Přeje si komise vyjádřit stanovisko, tak prosím, ano. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně Ráda bych zopakovala to, že tento návrh je nesmírně důležitým návrhem pro nás, pro Evropskou komisi. Mělo by právě dojít k těmto televizním nebo přístupu televizních rozhlasových pořadů přeshraničního charakteru. Je to nástroj, který by mohl v rámci tohoto programu zlepšit přístup. Um, pokud jde o přenosy vysílacích organizací, chceme podporovat přeshraniční přenos kulturního obsahu, jednotlivých informací, které jsou součástí těchto um, um, přenosových vysílacích společností a myslím si, že na digitálním trhu by tomu tak mělo být. Návrh zpravodajky je podle nás pozitivní, vůči našemu návrhu, jde ještě dál v různých oblastech, navrhuje další rozšíření princip které komise navrhla ve svém textu. A my se těšíme samozřejmě na další diskuze ve vašem výboru, těšíme se na společnou další práci a diskuze, které se týkají tohoto návrhu. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Děkuji. A děkuji také za připomínky. Eh, možná já bych se k tomu ještě vyjádřila. Já jsem chtěla říct si zcela jasně, že eh, Pay TV nespadá pod tuto směrnici, ta se týká, nebo té se týká směrnice o přenositelnosti. My tady hovoříme o televizi, eh, která se dá přímo eh, přijímat. A není tam, myslím, žádná zprostředkující platforma. Takže to je vlastně problém, který mm, zjevně má pan Venta. Čili vzhledem k tomu, že my neřešíme pay TV, tak eh, tento problém jste není relevantní. To, co říkala paní Helga Triple, ano, my se skutečně pokoušíme o maximální rovnováhu a samozřejmě eh, tady eh, prostě nemůže to tak být ta obava producentů, že koupíte si jeden přístup a máte jich 28. Ne, tady skutečně máme zde smluvní svobodu a podle ní skutečně lze také zachovat tu teritoriální exkluzivitu a různé obcházení eh, tady nebude možné, eh, že by se eh, tedy například rozhlasová stanice usadila v jedné členské zemi, aby mohla vysílat do, především do jiné členské země aby eh, obešla legislativu té dotyčné cílové členské země. Ano, my tady máme pozměňovací návrhu, pozměňovací návrh, který přesně toto výslovně vylučuje. Eh, čili eh, je to speciálně paragraf proti těm, kteří se usilují zaměřit na publikum v jiné členské země. Já myslím, že to je důležité. My totiž skutečně musíme najít nějaký způsob, jak vytvořit eh, společný digitální trh audiovizuálních médií, eh, abychom eh, ne poškodili smluvní dohodu a nepoškodili producenty. Takže mm, samozřejmě nechceme, aby tady byla, byl problém tedy eh, toho, že se nebudou moci producenti dostatečně eh, refinancovat a tak dále. Čili eh, my, respektive já budu velice ráda za veškeré možné další návrhy. Tak, 7. Eh, března 14 eh, hodin, to je termín pro pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 4. května letošního roku a doufáme eh, v dobrou spolupráci také s výborem Jury. Já vám tedy děkuji za tuto debatu. A dostáváme se téměř na čas k bodu číslo 12 a to implementace EFS, Evropského fondu pro strategické investice EFSI. Spravodajkou e, je Jill Evans a já bych chtěla ještě říci, že pozměňovací návrhy se mohou podávat do 3. března 11 hodin jsme výborem, který podává stanovisko a výborem hlavním je Ekon. A já tady doufám, že Ekon eh, k EFSI zohlední eh, to, co k tomu máme, eh, to, co k tomu chceme sdělit, poněvadž my skutečně na to máme velký zájem. Chceme, aby také kulturní a kreativní průmysl z EFSI měl svůj eh, spravedlivý díl. Slovo tedy ní dávám paní Jill Evans, naší zpravodajce, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jste se již zmínila, správně je důležité, abychom se podívali na tento dopad na provádění tohoto fondu pro náš výbor, pro to, co my děláme. Junckerův plán to zahrnul jako jednu z zásadních záležitostí, to znamená mít tam takové ty hodnotné, ale zároveň eh, rizikové projekty. Dále je to samozřejmě pomoc EIB, my to vítáme spíše jako určité investice a ne škrtání, které jsme bohužel viděli často v tomto posledním období. Je to v podstatě taková první analýza v prvním období. My se snažíme zabývat aspekty provádění a ne nějakými konkrétními návrhy do budoucna, protože ty návrhy změn u rozpočtu, trvání a tak dále, to nemá dopad na kreativní a kulturní eh, oblast. Prvním krokem a nároky na tento fond. To znamená, eh, právě jsme se chtěli zabývat spíše beneficienty, v oblasti získání finančních prostředků z tohoto fondu. Co mě překvapilo, je to, že je zde opravdu pouze maličká, maličká část celého tohoto fondu, která byla k dispozici pro kulturní a vzdělávací oblast. Já jsem se sešla s různými zúčastněnými stranami, subjekty tohoto sektoru, zástupci univerzit, združení Evropské investiční banky, zástupců Evropské komise a zjistila jsem, téměř eh, jednotně tyto subjekty vůbec nevěděly o tom, co tento fond EFSI vlastně je, co to znamená, co by mohl celému odvětví sektoru nabídnout. Neznamená to ale, že by se nebyl dostatečný zájem. To vůbec ne. Naopak byl zde obrovský zájem ohledně uh, finančních prostředků, které jsou k dispozici. Ovšem byl zde problém s určitou propagací celého projektu, s vizibilitou celého projektu a právě proto s komunikací. Proto zde navrhuji v mém textu zlepšení komunikace a zároveň určité ušití na míru pro tento náš konkrétní sektor, protože i když došlo k velkému vylepšení práce na straně EIB i komise, pokud jde o propagaci tohoto fondu, tohoto projektů pro různé subjekty. Bohužel do toho nebyl zahrnut kulturní sektor a právě nedostal se to do tohoto sektora. Právě proto bychom se měli zaměřit na to, jak to udělat, jak to provést a zapojit i členské státy. Je jasné, že i když zde jsou různé možnosti fondu EFSI a jeho využití v kulturním sektoru, bohužel v oblasti vzdělávání to nebylo vhodné, protože univerzity v několika zemích nemají možnost vůbec si půjčovat finanční prostředky, takže by se k tomuto financování nikdy nedostali. My jsme o tom hovořili na počátku tohoto procesu a Našli jsme se zajistit to, aby vzdělávací sektor kvůli tomu, že budeme škrtat Horizont 2020, nepřijde zkrátka, že tyto finance se tam dostanou prostřednictvím EFSI. Horizont 2020 je nesmírně úspěšným projektem, ale ty finanční prostředky, které byly přetaveny přes EFSI, bohužel neměly až takový úspěch. A právě proto navrhuji, aby se ty finanční prostředky pro Horizont 2020 obnovily. Univerzity nás o to žádají, protože prostě vidí pro sebe určitou nevýhodu. Ano, EFSI tam sice je jedním eh, z důležitých aspektů, ovšem mělo by to být ještě určitým dodatkem měla eh, k těmto prostředkům například eh, určité synergie s programem Creative Europe, aby tam byly například i určité garance, které by komise předložila s předstihem, které by byly součástí EFSI a mm, například je to ten evropský poradenský hub, který podporuje tyto projekty ve všech etapách a měl by se snažit, aby došlo i k zvýšení povědomí v kulturním a vzdělávacím sektoru. Ano, je to k dispozici, to víme, ovšem bohužel představitelé zástupci tohoto sektoru si nejsou úplně vědomí toho, že to existuje. Čili je to takový mladý projekt, já nejsem nějak dramaticky kritická v tomto ohledu, ale u nás ve vzdělávacím kulturním sektoru prostě je mnoho věcí, které zde musíme zdůraznit, vypíchnout a proto se těším na další argumenty všech kolegů. Děkuji. ano, srdečné díky. Eh, teď bych vyzvala stínové zpravodaje, aby vystoupili. Pan Stajevský, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem velice rád, Těším se z těch slov, které zde byly nyní vyjádřeny tímto stanoviskem. Je to skutečně ve velké míře v souladu s tím, na co se zaměřujeme v našem výboru. My jsme se zaměřili na takové nedokonalosti tohoto projektu, snaha toho, že se zde vlastně vyčlení eh, kultura a že se nebude podílet na tak kreativní Evropě, Evropě v tomto pro, nebo teda účast na tomto projektu. To si myslím, že bylo opravdu velice špatné. My se snažíme v souladu s naším výborem o to, aby eh, tento fond EFSI pokrýval ty oblasti, které spadají do naší odpovědnosti našeho výboru, to znamená na, za kulturu, vzdělávání, tvůrčí přístup. Víte, bohužel víme, že zatím to není úplně dostačující prozatím jsou k dispozici pouze 4% pro naši eh, oblast. Ovšem kultura se tam alespoň objevila. zrovna jsme eh, obrátili pozornost na to, že to, že jsme výmuli prostředky z programu Horizon 2020, že to vlastně eliminovalo část eh, vysokých škol z možného využívání těchto finančních prostředků. To znamená, že opravdu to na ně mělo <clears throat> negativní dopad. Paní zpravodajka se o tom zmínila, proto jsem velice rád, že to zde zasnělo. Co bychom měli zdůraznit? Pokud jde o další provádění EFSI, důležité je, aby došlo k jeho rovnoměrnému geografickému i sektorovému využití. V tomto ohledu bychom měli věnovat pozornost potenciálu, těch komunikačních aktivit nebo evropského toho poradenského hubu, toho centra, které by mohly vytvořit takové investiční platformy při dosažení tohoto cíle to rovněž zaznělo eh, ve zprávě eh, paní zpravodajky. To mě těší. Pokud je o náš výbor pro kulturu a vzdělávání, my s tím samozřejmě souhlasíme všichni. Víme, eh, že jednotlivé aktivity, investice v oblasti kultury, v oblasti tvůrčích odvětví, kreativců, že to má dopad i na příjmy v konkrétních rozpočtech jednotlivých členských států a i celé Evropské unie. To znamená, že podpora tvůrčího přístupu v Evropě, že to je jedna z nejdůležitějších investic a právě proto my jsme takovými velvyslanci jakýchkoliv těchto aktivit, nebo teda vůbec eh, tohoto podílu, který bude efektivnější, eh, kvalitnější, lépe zacílený, ale zároveň by zde mělo, měla být lepší geografická, mm, eh, geografické zastoupení. Děkuji. A já jsem stínová zpravodajka za socialisty a demokraty. Chtěla bych stručně říct, že souhlasím s tím, eh, co nám eh, navrhovatelka předložila. Myslím si, že u všech těch eh, bodů, které uvedla, se snažila je relevantně zpracovat. My víme, že například eh, ten takzvaný garanční fond je velice dobře přijímán eh, ze strany komise, nicméně zatím je tam není dostatečný počet eh, prostředků, aby se uspokojili všichni žadavatelé, žadavat, <laughs> ti, kteří ho požadují. Takže bylo by dobré toto lépe skloubit s EFSI. A to si myslím je velmi dobrý podnět. Také eh, skutečnost, že v podstatě málo je čerpáno z EFSI na otázku eh, nebo na problematiku kultury a vzdělávání, takže tady by bylo dobré výrazně dát najevo, že i eh, ze strany Evropské investiční banky by mělo být Mm, podněcováno více snah v tomto smyslu. Bylo by dobré, aby tato banka se více snažila o to, aby ukázala, jaké možnosti tady jsou eh, čerpání EFSI v oblasti vzdělávání, škol, kultury. A také otázka vysokých škol Eh, ta tady zazněla. Bylo řečeno, že v mnoha zemích eh, se nemohou financovat přes eh, tyto prostředky. To samozřejmě je také důležité, protože to svým způsobem se přelévá také na otázku výzkumu. Takže díky za tento dobrý přístup a těším se na další diskuse, které povedeme v tomto ohledu. Kolega Čambacky tady není, takže eh, ptám se, chtěl by si vystoupit i jménem EKR? Ano, jak je již zvykem v našem výboru, paní předsedkyně, já rovněž promluvíme k tomuto tématu. Na počátku tohoto volebního období komise společně s EIB vytvořili tento strategický fond EPSI s cílem posílit investice v Evropské unii a zároveň překro, překonat tu, ty nedostatečné investice tím, že bude mobilizovat soukromé finance v rámci EPSI. Doufali jsme, že vytvoříme za tři roky další jeden milion pracovní příležitosti. Bohužel nezná se, že tomu tak je. Komise se rozhodla proto zdvojnásobit délku tohoto projektu cílem dosáhnout tohoto cíle. V soukromé sféře by tomu asi tak nebylo. Pokud nástroje nefungují v soukromé sféře, tak je prostě odstraníme a ne, eh, že bychom je takto nějak prodlužovali. Vzhledem k našim kompeticím v oblasti kultury a vzdělávání bychom si měli věnovat pouze této části EFSI. Paní zpravodajka analyzovala velice obezřetně tento sektor kreativní, kulturní, jakože investice do oblasti vzdělávání. My bychom rádi zpravodajce za kritický pohled poděkovali a zároveň za argumenty, které zazněly v její zprávě. Potřebujeme skutečné nakopnutí celé této oblasti prostřednictvím jasných finančních nástrojů, které jsou příznivé k uživatelům a využívají i vhodné stávající kapitálové prostředí Horizont 2020 podporoval výzkum a vývoj, ovšem eh, víme, že došlo k k seškrtání těchto finančních prostředků, zatímco my víme, že to fungovalo velice dobře. Byl to program, který měl opravdu širokou platformu a pod, těšil se podpoře mnoha politických skupin a institucí v rámci celé Evropské unie. Takže my souhlasíme s paní zpravodajkou v tom, že tyto fondy by měly být obnoveny v rámci programu Horizon 2020. Pokud je o financování, školení, vzdělávání, měla by to být pro členské státy priorita, ovšem kde, jak a jak tím způsobem investovat by mělo zůstat v jejich národní kompetenci. Děkuji. Dank. Srdečné díky. Paní Rada, prosím. Ráda bych poděkovala Angel Evansové za práci, kterou odvedla na tomto stanovisku. Souhlasím se vším, co bylo řečeno. Nebudu opakovat vše, co bylo řečeno před řečníky. Já jsem koordinátorkou v ve výboru pro rozpočet, čili FC znám dokonale. Kriticky se k tomu stavím, pokud jde o odpovědnosti, transparentnost a pokud jde o to, aby členské státy měly možnost se v rámci EIB dostat k těmto prostředkům. To prochází mnoha finančními prostředníky, než se koncový uživatel vůbec může těšit z tohoto fondu já ani nejsem moc nějaká pozitivní, pokud jde o další navýšení rozpočtu v rámci Horizontu 2020 nebo, nebo e, dalších vzdělávacích projektů. Takže bychom měli například se snažit o lepší využití finančních prostředků v rámci fondu EFSI, máme se legislativou v rámci sociálních kooperativů, sociálních podniků, které by z toho měly těžit. Já nevím, proč bychom to měli nějak obcházet. To znamená lidé, kteří jsou aktivně zapojeni do kreativní a kulturního odvětví, by skutečně měli mít možnost například se přímo těšit z tohoto fondu a ne prostřednictvím nějakých sociálních prostředníků v rámci eh, vsi uh, už tuto legislativu máme. Pokud jde o EIB, to by mělo být, přístupné tyto prostředky musí být přístupné pro členské státy a otázka frontloadingu, to znamená um, toho um, předběžného poskytnutí finančních prostředků, já jsem pro, doufám, že to podpoříme a jak se o tom zmínil i jeden předřečník víme, že kulturní kreativní odvětví jsou nárůstu a budou znamenat ekonomický, hospodářský benefit pro všechny členské státy. Právě proto do toho musíme investovat, tvořit pracovní místa a nakopnout tím naše jednotlivá národní hospodářství. Čili skutečně je jasné, že bychom měli do toho investovat rozsáhlým způsobem, je ovšem u toho přístupu, například ze strany vysokých škol jednotlivých členských států, to je červená linie, tam to musíme prosadit, aby tento přístup měli jinak, ale paní eh, Mac paní eh, eh, Evans podporuji a my se budeme i v rámci rozpočtového výboru na to poukázat i na schůzce koordinátoru. Děkuji. Srdečné díky. A rozpočtový výbor, pokud je, je nám po boku, tak to nikdy není špatná věc. Takže vy tady vlastně fungujete v jakési dvojí uh, funkci jako stínová zpravodajka a členka rozpočtového výboru. Srdečné díky. Mám tady ještě uh, dva eh, řečníky, dvě žádosti o slovo. Silvia Costa. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce její návrhy jsou eh, skutečně něčím, co my všichni sdílíme. V posledních dvou a půl letech jsme měli mnoho schůzek byly to schůzky, které podle mého názoru byly takové opravdu pozbudivé. Já jsem i s komisařem Katajnenem o tom hovořila. Odpověď ovšem zněla, že zde není zájem tohoto sektoru ohledně podpory soukromých investic. Právě proto tento návrh by mohl být využíván například jak využi- i k programu Kreativní Evropa, dále ten fratloading finančních prostředků DG Connect eh, přišel s podobným návrhem a právě proto já bych eh, ráda zdůraznila to, že pro malé a střední a velké podniky mm, by měla existovat platforma, tak aby jednotliví provozovatelé našeho sektoru měli konkrétní evropskou platformu k dispozici, která umožňuje určité evropské centrum, určitou aktivaci těchto požadavků ze strany jednotlivých zúčastněných stran které bohužel toto není dostatečně využíváno. A dále eh, jsou to ty univerzity, vysoké školy, které protestovaly proti hm, tomu, že se nemohou zúčastnit. Měli bychom teda hrát proaktivní roli, aby to byl návrh, který, ze kterého budou těžit členské státy, samozřejmě, ale nezapomínat ani na vysoké školy, vzdělávání, kreativní oblasti, hm, kulturní oblasti. Toto jsou skutečně naše priority. U mě například v Itálii my se snažíme využívat EFSI eh, tímto způsobem. S vládou jsme vytvořili mm, takový asistenční orgán eh, smíšeného financování, které se snaží využívat hodně soukromých financí, eh, financovali jsme digitální školy tímto způsobem. Lidské zdroje ovšem, to je další problematika, ty zde nejsou nahlíže, nenahlíží se na ně jako na, na zdroj, eh, na aktivní zdroj. Měli bychom zdůraznit ještě další priority, ale v každém případě bych především ráda poděkovala zpravodajce. Kristina Libacka. Kristina. Bardzo děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo a ráda bych skutečně srdečně poděkovala za toto stanovisko. Opravdu úžasně zde zpravodajka poskytla takovou diagnózu nedostatku EFSI. Komunikace. To je první věc. Já mám opravdu občas pocit, že celý ten program v podstatě vlastně byl vytvořen opravdu jenom pro nějakou omezenou oblast, protože se zde nepropakují možnosti tohoto programu a vůbec e, se nějak nepodporuje využívání tohoto fondu. Druhá věc. My jsme o tom hovořili a varovali jsme, když došlo k odstranění prostředků z horizontu 2020, že to je opravdu pochybné, protože tyto prostředky tam byly eh, využity kvalitně a vidíme, že nyní už nejsou takto dobře využívány. Třetí záležitost se týká vysokých škol. Samozřejmě, že samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že oni jsou vázány různými právními požadavky, podmínkami, a v kontextu soukromých finančních prostředků tyto vysoké školy se staví do nesmírně obtížné situace, jakožto partner. Ovšem to, o čem hovoří paní zpravodajka, kdybychom dosáhli lepší synergii mezi investičními fondy a například strukturálními fondy, které již využívají samozprávní orgány a často spolupracují právě tyto orgány, tyto úřady s vysokými školami a mohly by teda převzít na sebe tu odpovědnost právních pravidel v případě, že vysoké školy se nemohou eh, zúčastnit těchto programů. Myslím si, že by to bylo mnohem efektivnější pro tento program. Ještě jednou moc děkuji a doufám, že komise hm, vezme tyto požadavky a návrhy v potaz, protože jsou úžasné. Ganz herzlichen Dank. Srdečné díky. Na to se můžeme hned zeptat komise. Takže předávám slovo panu Florentinu Hofmajerovi, pokud tady je. Prosím. Vielen Dank. Uh, thank you very much. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, děkujeme za tuto nesmírně zajímavou živou diskuzi ohledně provádění EFSI a zároveň za možnost vystoupit ve vašem výboru. My samozřejmě jsme si poznamenali všechny ty prvky návrhu zprávy, i to, co zaznělo v této důležité diskuzi, ráda bych reagovala na diskuzi, ale zároveň se zmínila o některých věcech, abych objasnila fungování fondu EFSI. Jistě víte, že hlavním cílem eh, fondu EFSI je financování projektů, které jsou důležité do budoucna pro pracovní příležitosti, pro růst ekonomiky, pro hospodářskou konkurenceschopnost. Samozřejmě si myslíme, že ty výsledky zatím jsou, do, jsou um, pouspudivé od uh, vlastně uh, ledna 2017, 1,5 roku po zahájení funkčnosti EFSI. Zde máme asi 170 milionů eur pro investice ve všech členských státech a benefitovali z benefitovalo z toho 388 tisíc malých a středních podniků. To znamená skutečně, že ta možnost um, eh, těch 315 um, miliard za tři roky by měla být dosažena a zároveň zapojení soukromého sektoru a investic toho ohledu. Pokud jde o infrastrukturu, sociální projekty, to je jedna z oblastí, zásadní oblastí EFSI nařízení. Asi 4 všech investic by měly být generovány v rámci EFSI, které by potom šly do sociální infrastruktury, včetně vzdělávání a kultury. Ráda bych se zmínila o tom, že výzkum, vývoj a inovace to je oblast, která by měla těžit 21% z těchto celkových investic. My souhlasíme s tím, že by se dala celá věc ještě zlepšit, získat více projektů v oblasti vzdělávání, kulturního sektoru, ale zároveň bych ráda zúraznila důležitou věc. Je to nástroj, který by měl být spuštěn na základě požadavku. A my chceme, aby to tak zůstalo. To znamená, všechny projekty jsou hodnoceny na základě jejich kvalita, musí odpovídat jasným kritériím v rámci nařízení EFSI. Ráda bych zdůraznila to, že stávající výsledky by měly být nahlíženy v souladu s velikou podporou, kterou jsme poskytli díky tomuto projektu ehm, malým a středně velkým podnikům, které jsou páteří evropského hospodářství. Asi 30 všech investic by mělo jít malým a středně velkým podnikům a startupům a středním podnikům. Mnoho z těchto společností jsou eh, inovačními společnostmi, které jsou aktivní v oblasti výzkumu, vývoje a kultury. Infrastruktura. Všechny projekty, o kterých jste se zmínila, jsou na našich stránkách, na, na stránkách EIB k dispozici. Podporují se zde projekty eh, například v Portugalsku rizikovějších eh, podniků, malých podniků, ty, které se zabývají školením, různými vzdělávacími projekty a EIB, správně rada, schválil eh, například projekty pro financování nových škol a přestavbu škol. V Finsku, v Itálii jsme například schválili projekt v oblasti nemocnic a dalších možností pro vzdělávání a školení. Evropská investiční banka jistě poskytne další příklady. Vše, jak jsem se o tom zmínila, je veřejnosti dostupné na jejich internetových stránkách. A nyní malé a střední podniky. V této oblasti došlo k mnoha aktivitám a mnoho nás ještě čeká. Snažíme se rozšířit Eh, rozsah a i objem investic v oblasti sociálních podniků a malých a středních podniků. My budeme mít v oblasti té facility pro záruky eh, v rámci EFSI určité prostředky již předem k dispozici. V prosinci 2016 jsme to i schválili, tak aby došlo k k podpoře nepřerušené podpoře mikro a malých podniků a zároveň finančních prostředníků. Máme zde dvě garanční transakce, které již byly podepsány a víc nás čeká. To poukazuje na přidanou hodnotu EFSI pro tento typ mikropodniků. Do druhé poloviny tohoto roku by EFSI v oblasti kulturního a kreativního sektoru měl poskytovat i finanční prostředky v oblasti záruk to znamená, že ve druhé polovině tohoto roku by se to mělo stát realitou. To, co v tomto dokumentu již bylo zahrnuto, to je dobrá zpráva. Umožní to neustále posilovat kapacitu eh, této facility, záruční facility pro tento sektor, což mm, bude představovat nepřerušenou, nepřerušovanou podporu celého sektoru. Inovační část Eh, budování kapacit, to je další záležitost, o které bych se ráda zmínila, to bude rovněž k dispozici. A poslední věc, komunikace. To bereme velice vážně. Komise společně s EIB je odhodlána komunikovat ohledně EFSI se všemi zúčastněnými partnery, všemi možnými kanály, tak aby EFSI mohlo podporovat všechny sektory. Spoleháme na vás v Evropském parlamentu, že nám pomůžete šířit tyto informace i v rámci vašich volebních okresků. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, pokud jsem překročila čas. Ano, srdečné díky. Já se teď těším na zástupkyni Evropské investiční banky. Mohu ji zde pozdravit. Ona je spolu zodpovědná za to, co jsme rozhodli ohledně EFSI a srdečně vítám paní Timoci, která zavítala do našeho výboru a prosím ji, aby stručně se vyjádřila k naší zprávě a k tomu, co EIB by mohlo říci na toto téma. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení, eh, vážené dámy poslankyně, pane poslanci, Eh, především eh, děkuji vám za pozvání na eh, toto výměnu názoru. Tak především tedy, to co říkala Evropská komise, tak z toho tedy vítáme důraz, který klade tento výbor na EFSI v Evropě. A vítáme připravované stanovisko. Naše hlavní, náš hlavní signál je, že skupina EIB zvyšuje podpor, sociál, podporu sociálním odporu, zdravotnictví, vzdělávání, sociálním službám a tak dále. EFSI je pouze jedna část celkového financování. EIB podporuje sociální sektor a je to eh, rostoucí agenda. Je to naše podpora eh, Evropské sociální agendy, sociální soudržnosti a financování inovací. Eh, v sociálním sektoru podporujeme infrastrukturu, vybavení eh, ICT potřeby a my tedy investujeme do lidí přes prostřednictvím lidského kapitálu, v výzkum a vývoj a tak dále. Eh, možná jenom tedy, eh, jakou roli celkově sehrává skupina EIB v tomto sektoru. Od roku 2000, já tady mám globální čísla, EIB eh, půjčila zhruba 26 miliard eur na zdravotnickou infrastrukturu, zhruba 1,3 miliardy ročně, 38 miliard na vzdělávací infrastrukturu, to jsou 2 miliardy ročně, a 13 miliard na sociální bydlení, což je zhruba miliarda ročně. Také bych chtěl říci, že jako skupina EIB se velmi rychle přizpůsobujeme novým situacím, jako je uprchlická krize nebo přírodní katastrofy. Pokud se týče tedy EFSI, o kterém hovoříme dnes, což je pouze jedna část naší podpory, chtěla bych říci, že eh, v, u projektů, eh, které jsou nízkorizikové v sociální oblasti, se, tady se obvykle nesahá k podpoře EFSI. Eh, tady je to spíše otázka veřejných rozpočtů. Jejich úvěrové riziko se považuje za poměrně nízké, čili Eh, jak, jsem byla, eh, jak tady už bylo zmíněno, eh, my tady spolupracujeme s těmi domácími promočními bankami. V případě EFSI, tam, kde úvěrové riziko, respektive rating tohoto příjemce prostředků je nízký, hm, tak skutečně tady je potom jakási možnost získat peníze z EFSI. Takže vzhledem ke specifikum EFSI eh, v současné době, jak už řekla eh, kolegyně z Evropské komise, bylo financováno obrovské množství projektů a my dnes podporujeme a financujeme 17 již eh, podepsaných projektů, které se týkají právě tohoto sektoru a máme ještě další dvě činnosti, Eh, které eh, čekáme na podpis. Celkově eh, momentálně fungujeme v 18 členských zemí. My jsme například poskytli peníze na dostupné bydlení, nemocnice, vysokoškolský kampus. To jsou projekty, které de facto nezískaly dlouhodobé financování za tržních podmínek. Například tedy my jsme financovali eh, fakultu eh, pro ekonomii, ekonomii v Lisabonu nebo Všeobecnou nemocnici v Polsku a tak dále. Eh, více se soustředujeme na malé a střední podniky a jejich projekty. Čili, jak bylo řečeno, ta podpora sociálního sektoru nejenom tedy z EIB, ale taky z EIF zejména pro ty sociální podniky. A díky tomu, díky tedy EFSI, můžeme ten, tu podporu ještě vystupňovat. A to jsou různé další inovativní záležitosti, jako inkubátory, obchodní centra eh, a tak dále. Tady máme celou řadu nových instrumentů. Pokud se týče poradenství, v sociální oblasti my máme eh, Evropský Investment Advisory Hub, a zde se poskytují služby zejména eh, posouzení projektů infrastrukturních, jako jsou školy nebo nemocnice. V Rumunsku například ministerstvu zdravotnictví byla poskytnuta, byl poskytnut balíček pomoci, včetně tedy odborné pomoci v rámci přípravy tří infrastrukturních projektů eh, přesněji řečeno tři regionální nemocnic. No a pokud se týče komunikace, i zde se snažíme zvýšit úsilí spolu s komisí. My tedy víme, že eh, tady je třeba dělat daleko víc a já eh, skutečně podporuji, aby se do toho zapojili a aby v tomto smyslu komunikovali také s českými zeměmi a s lokální úrovni. Závěrem mohu říct, že EIB Eh, chce nadále zkoumat, eh, jak by se mohla více eh, více angažovat v této oblasti, poskytovat tomuto sektoru, tomuto sociálnímu sektoru prostředky navíc. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám také, že jste nám to všechno zasadila do souvislostí a e, že je tady jasné, že FC je pouze menší části e, toho, na čem pracujete. Je skutečně skvělé, že e, také EIB může významnými částkami podporovat zdravotnictví. Toto je de facto náš hlavní cíl v otázce vzdělávání, kultury, financování také drobných podniků Eh, v kreativním sektoru to nás skutečně zajímá velmi, nejvíce. Čili eh, ano, eh, to je samozřejmě dobře, ale to ještě neznamená, že by to nemohlo být ještě lepší. A my tedy zejména v debatě s kulturními pracovníky narážíme na to, že zejména u lokálních bank je problém s tím, že oni si nedokážou vyhodnotit kulturní projekty a poté neradi poskytují na ně kapitál. Takže EIB je možná právě tím správným partnerem, který by mohli uzavřít tuto mezeru. A to znamená, že i se svým eh, know-how by EIB byla schopná vyhodnocovat projekty, včetně jejich eh, konkurenceschopnosti a budoucích vyhlídek a samozřejmě je eventuálně zafinancovat. Takže myslím si, že zpráva paní kolegyně Evans jde přesně tímto směrem, čili jak eh, to přehršel finančních instrumentů FC, strukturální fondy, Evropská investiční banka, jak tedy eh, to lépe propojit a dosáhnout ještě větší přidanou hodnotu a ještě větší společenského přínosu. Já myslím, že toto musí být naše, náš hlavní společný cíl. A já dám ještě na jednu minutu slovo naší zpravodajce Jill a pak tedy nastane Evropské eh, mládežnické forum, které snad ještě může počkat dvě minuty. Jill. Thank you very much and, and thanks to everyone. Děkuji vám. Děkuji všem za pozitivní eh, komentáře. Je výborné, že všichni uvažujeme stejným způsobem, stejným směrem, jak zlepšit situaci, komunikaci eh, komise a její garance. Také děkuji i investiční bance za velmi otevřený přístup. Jak řekla paní Kosta, všichni máme zde v parlamentu zodpovědnost tento sektor opravdu podporovat a rozvíjet, poněvadž takto lze zvýšit zaměstnanost a zde eh, učinit naše společnosti lepšími. Děkuji vám a těším se na pozměňovací návrhy. Ano. Srdečné díky, já se eh, budu těšit na další spolupráci. A teď, jaké jsou termíny? Je to 3. března do 11 hodin a 25. dubna budeme hlasovat. Děkuji vám srdečně za tuto dobrou a produktivní diskusi. A teď se dostáváme k bodu 13 našeho pořadu jednání. A nyní čtyři zástupci Evropského fóra mládeže jsou zváni, aby si sedli ke mně zde nahoře. to meet you. Hallo. Willkommen. Ja, ganz, ganz Srdečně vítejte zástupci Evropského fora mládeže. To je reprezentativní platforma všech mládežnických organizací zde v Bruselu. Mezitím uh, už se konaly tyto výměny s naším výborem pro kulturu. Máme zde dobrou a dlouhou tradici. A v této souvislosti bych chtěla připomenout, že i na podzim minulého roku jsme měli velmi rozrušující diskusy ohledně výsledků eh, akcí eh, v rámci takzvaného Idea Givers a my, náš výbor byl Idea Catchers, takže to byla velice plodná diskuse, eh, kde se objevila celá řada zajímavých podnětů. Myslím si, že bychom měli postupovat tímto způsobem i v budoucnosti. A já navrhuji, aby dnešní dialog se soustředil na výsledky čtvrtého a pátého cyklu strukturovaného dialogu s EFM, zvláště z hlediska aktuálního tématu, jako je podpora mládeže, její politická účast, ale také otázka nezbytnosti získávat dovednosti pro život, tak aby mladí lidé eh, mohli si připravit a spolu vytvářet pokud možno šťastnou budoucnost a aby tuto budoucnost eh, zvládali. Takže jsme zde i dnes proto, abychom vám naslouchali, naslouchali tomu, co nám chcete předat takže bych předala slovo místo předsedkyni EFM a předsedkyni Evropského řídicího výboru strukturovaného dialogu, paní Karině Autengruberové. Předám vám slovo a pak jste si zřejmě rozdělili úkoly, kdo jak bude po vás eh, vystupovat. Takže paní Autengruberová, děkuji, že jste tady a předávám vám slovo. Nice introduction. Eh, děkuji, eh, děkuji za toto eh, za to návrh. Já jsem Kena Ungrova, viceprezidentka Evropského mlažnického fóra a vedu Evropský výbor, výbor pro strukturální dialog. Strukturální dialog je velice unikátní participativní proces na evropské úrovni eh, mezi mladými lidmi a rozhodovat eh, těmi, kdo rozhodují. Máme národní úrovně, eh, zde jsou národní mládežnické rady, národní, regionální a místní úroveň také. Zde pořádáme různé akce s místními lidmi a tak dále. Evropské mládežnické konference probíhají každých šest měsíců a jsou vlastně hostiteli eh, těchto akcí. Příští konference bude za necelé tři týdny. Mládežnické konference eh, tady eh, jsou tedy postěny účastí třeba kolegyně Kostin nebo kolegyně Šojdrové. tyto konference jsou místem, kde se diskutují politiky a formulují se doporučení, která jsou relevantní pro mladá, mladé lidi v Evropě. A toto pak vplývá do závěru rady. A inspirací jsou tyto závěry také pro další instituce a další zainteresované strany. V této souvislosti jsme velice rádi, že máme příležitost eh, hovořit dnes k členům výboru kulturního. A budeme eh, také debatovat eh, doporučení za tohoto současného a předchozího předsednického tria. Minule to bylo Itálie, Lotyšsko a Lucembursko a soustředili se na politickou participaci a současný eh, cyklus nizozemí Slovensko a Malta. Naším tématem bylo umožňování angažma všem mladým lidím, lidem do diverzní a eh, do rozmanité a propojené Evropy. Dear members of the European... Eh, vážení eh, dámy a pánové poslanci, já jsem Dejan Delava a jsem součástí skupiny mladých investorů v Belgii pro strukturální dialog. Eh, já jsem tedy byla v Rize a účastnila se, se tam čtvrtého cyklu strukturovaného dialogu. Měli jsme příspěvky mladých lidí a také orgánů a z vás proto vyšla výzva na podporu, podporu občanského vzdělávání Evropským parlamentem. Co mladá generace a budoucnost Evropy, co si tady přejeme? Chceme mít novou generaci, která bude plně si vědoma toho, jak funguje demokratický systém, v nímž žijí. Chceme mít občany schopné kritického myšlení, a schopné ubránit se narůstajícímu populismu ve volbách a podobně. Toto lze realizovat zavedením kvalitního občanského vzdělávání. Občanská výchova je dynamickým výukovým procesem, který žáky a zejména mladé lidi vybaví znalostmi a postoji, které potřebují pro uplatňování svých práv. Přínosy jsou, mno, eh, přínosů je mnoho. Eh, zmenší se mezera mezi politikou a školstvím a mladí lidé budou mít eh, dostatek schopností a znalostí, aby se mohli plně zapojit do ekonomického, politického a společenského života. Na vlastní kůži zažijí praktické aspekty a principy naší demokracie. Domníváme se, že občanská výchova by teda měla být využována na všech úrovních eh, školství z lokální, národní a evropské perspektivy. Navíc by se tedy, kromě toho, že by měla být občanská výuka eh, vyučována všude eh, ve formálním školství, měla by proniknout také do neformálního vzdělávání to umožní mladým lidem eh, ze všech společenských vrstev, aby se mohli aktivně účastnit společenského života. Jako členka eh, týmu eh, ambasadorů pro strukturální dialog jsem mohla několikrát debatovat s mládežnickými organizacemi pomáhajícími lidem postiženým a znevýhodněním v jejich každodenním životě jsou to lidé, kteří se takto e, cítí nejenom objevení společnosti, ale také více zapojení a vítání. A toto je pouze jeden příklad. Domníváme se, že mládežnické organizace e, mají příležitosti na to, aby e, dali šance všem mladým lidem, aby se z nich stali aktivní občané. Vzdělávání a informovanost jsou pro nás klíčové, takže prosím, hovořte eh, s školami ve vašich volebních okrescích a poučte je o tom, co pro ně můžete udělat. Eh, dejte studentům zkušenost z toho, co Evropa dělá pro jejich každodenní život. Pozbuzujte školy, aby se účastnili programu občanů pro Evropu, Eh, aby eh, zprostředkovali zkušenost politického života a pochopení politického života. Věřte, že mluvím z vlastní zkušenosti. Ve strukturovaném dialogu se pohybuji už pět let a určitě hodlám pokračovat. Eh, díky klíčové akci 3 programu Erasmus+, jsem plně začala chápat důležitost evropských politik a demokratického systému kolem mne. Moje zkušenost je taková, že e, to tež by měla, měli zakusit všichni lidé v Evropě, a aby, tedy včetně občanského vzdělávání. Právě toto je výborný doplněk formálního vzdělávání. Zítra e, se stanou takovým agenturem, agentem změny, hybnou silou změn a pozitivního vývoje. Dnes jsem přišla proto, abych vás ujistila, že občanská výchova je prostředkem, který toto může docílit. Eh, pokud se týče eh, mládežnické konference, tak prosím eh, podívejte se na konferenci za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 Yes, I will take over. tak eh, další řečnice. Já jsem Kristin Naigo a zasedám na, v představenstvu eh, Evropského mládežnického fóra, ale také reprezentuji Estonskou národní mládežnickou radu, která je koordinačním orgánem v Estonsku a reprezentuji Estonsko také na strukturovaném dialogu a byla jsem také v Košicích a budu tedy pokračovat tedy e, výsledky konference, e, která vám byla ukázána na videu. S konsultací s mladými lidmi členskými zemí, zemích po celé Evropě vypinul jasný signál. A sice že musíme mladé, mladým dát více příležitostí k tomu, aby si rozvíjeli kritické myšlení a e, také schopnost porozumět médiím a pracovat s médiím. Čili mm, to bylo zúrazněno na této konferenci, jak je toto důležitý problém pro mládež. E, také jde pro společ- o to, aby společenskí lídři vyvinuli příslušnou politiku, a e, já vám mohu doporučit, e, že e, abyste se podívali na standardy kvality, které právě Evropské manažerské fórum vypracovalo. Samozřejmě jde o to, aby politika byla mladým lidem srozumitelná, pokud chceme působit proti tomu, aby ve světě se šířily ne, nefaktuální zprávy. Tady jde o eh, tedy eh, mediální eh, schopnosti, mediální gramotnost, porozumění médiím. A zde v Evropském parlamentu se také hovoří o financování různých vzdělávacích programů a myslíme si, že by do toho měly patřit také Eh, prostředky pro mládežnická média, kde se právě toto bude učit. My eh, z médií dostáváme informace také o tom, jak se rozhoduje v politice, ale dám také, abychom uměli komunikovat mezi sebou navzájem snažíme se dozvědět o e, jiných lidech, kteří spolu s námi sdíleli, sdíleli společnost, sdíleli naše města. Na evropské úrovni jsme našli mnoho dobrých příkladů toho, jak diverzifikovat a posilovat, posilovat rozmanitost. v našich vlastních řadách. A jak toto eh, pomocí výměnných programů eh, propojovat s evropskou identitou. Šlo také o tom, eh, jak to též uvést na národní úrovni. To znamená výměna uvnitř komunit společenského kruhu v jednotlivých členských zemích, nejenom na evropské úrovni. Podobně eh, Evropská mlážnická akce eh, byla označena za něco, co napomáhá eh, budování evropské identitě, ale opět by bylo třeba to tež replikovat na národní úrovni ve všech členských zemích, tak aby více lidí mělo přístup k těmto debatám, kde probíhá debata politická eh, debata, která je srozumitelná, dostupná, ale také zábavná, poněvadž politika nemusí být pořád jenom nudná a otravná. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. A nyní bude hovořit eh, pan Andrea Casamenti. Děkuji. Eh, děkuji vám za pozvání. Já jsem Andrea Casamenti, eh, také jsem členem představenstva eh, Evropského mládežnického fóra a dnes zde zastupuji eh, Evropskou konfederaci mládežnických klubů, což je mezinárodní organizace v podstatě je to síť organizací, které podporují a praktikují otevřenou práci s mládeží na národní a mezinárodní úrovni spolu s různými členskými zeměmi. A jako síť e, podporujeme e, posilování podpory e, mládežnických klubů a podobně. Jsme jednou z mála mezinárodních nevládních organizací, eh, která se účastní v cyklu strukturovaného dialogu. Eh, během minulého roku jsme absolvovali řadu konzultací s mladými lidmi, mládežnickými kluby právě na téma strukturálního dialogu eh, v různých členských zemích. Co to znamená ta práce s mládeží? Eh, chápání této práce eh, je v různých částech Evropy odlišné. My tomu rozumíme tak, jako činnosti, projekty, procesy, eh, které, kterých se účastní mládež, je to pro mládež, s účastí mládeže, vytváří se prostor pro to, aby se mladí lidé mohli osobně rozvíjet a aby to plnilo její potřeby. A tady se hovoří třeba mimo jiné o mimoškolních činnostech, ale cílem mládežnické práce je zlepšit sociální, politický ekonomický a dokonce ekologický statut mladých lidí, e, podpořit jejich schopnosti, zapojení do sociálních sítí, podpoření jejich kompetencí, ale také e, aktivní zapojení, aby byli silněji reprezentováni a také podpořit jejich schopnost, e, aby sami mohli podnikat participativní akce. Eh, my uznáváme, pokud se týče Evropského fóra, že eh, zájem o práci s mládeží narůstá, ale mládežnické organizace nejsou dostatečně respektovány. K tomu patří také nedostatek prostředků na eh, mládežnické činnosti, zejména pokud mají být udržitelné. Na úrovni místní bylo vyčiněno mnoho prostřednictvím Erasmus plus a tak dále, ale nejsou prostředky na následné činnosti. Čili ty činnosti mají svůj vliv, ale pak už se v tom nepokračuje a ten vliv by mohl být vyšší. Eh, na té, nebo po té konferenci ve Slovensku eh, jsme měli řadu Eh, konzultací s národními regionální místními orgány a především šlo o to, jak umožnit mladým lidem, aby se mohli účastnit těch mládežnických aktivit, zejména prostřednictvím alokací prostředků, provozních prostředků, a poskytování nejenom fyzických prostor, ale také digitálních prostor pro jejich aktivity, čili mládežnické kluby, mládežnická střediska a tak dále. Eh, Youthwork eh, má silné vazby na neformální vzdělávání, eh, protože mnozí nás v tomto smyslu využívají. Pokud se týče našeho účast, naší účasti na strukturovaném dialogu, zde doporučujeme vytvoření společného právního rámce eh, pro uznávání a validaci všech těch kompetencí, které lidé získávají prostřednictvím neformálního vzdělávání, mládežnických aktivit, aktivit eh, mobility a tak dále. Eh, toto je jedna z našich publikací nedávno vydaných hovař, eh, je zde, je to na téma validace neformálních činností v mládežnickém sektoru. A mm, jde o eh, právě ty, ty způsoby validace, které by mohly být uvedeny v život. Pokud se týče stat, stavu zapojení eh, mladých lidí do lokálního a regionálního eh, života podle Evropské charty. Mají mladí lidé právo účastnit se dobrovolnických aktivit. Snad není třeba říci, proč je to tak důležité pro mladé lidi, pro jejich osobní rozvoj, eh, pro pěstování pocitu sounáležitosti, tak, aby se z nich stali aktivní občané. Mladí lidé zde tedy jsou konzultováni ve strukturálním dialogu a e, kde se zde důraz na to, aby instituce všech úrovní zpřístupnili dobrovolnictví e, mladým lidem na všech úrovních. E, my, jakožto Evropské mladžnické fórum, vítáme myšlenku Evropské komise, aby se vytvořila Evropský Eh, tedy dvůr, Evropský dvůr pro solidaritu. Ale hm, je třeba zajistit eh, další eh, stávající programy EVS a tak dále, čili nejde nám o to, aby se prostředky pro tuto novou věc odebíraly z již existujících mládežnických činností. Děkuji vám. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Srdečné díky za velice angažované vstupy, které jsme právě vyslechli. A já bych začala připomínkami ohledně toho posledního tématu, to je evropská solidarita. I my se domníváme, že by to mohla být dobrá myšlenka, ale domníváme se také, že by to nemělo nějakým způsobem zatěžovat ty probíhající programy. Samozřejmě to musí být eh, propojeno s tou doprovolnou službou. Nebylo by dobré tady vytvářet nějaké paralelní struktury. Tyto jednotlivé aspekty musí být eh, propojeny pro dobrou eh, spolupráci. A samozřejmě nutné jsou čerstvé peníze, takzvaně. Eh, tady eh, mm, se budeme snažit dát jeho komisi, že eh, toto se musí řešit. Legislativní návrh ze strany komise padne v květnu, ale již předtím No, ostatně už včera na koordinátorské schůzce jsme se rozhodli, že se budeme snažit protlačit některé zásadní body ohledně stanoviska komise, kde vysvětlíme, jakým způsobem se to musí skloubit. To znamená, musí to být neutrální z hlediska pracovních příležitostí, nemůže to být eh, v hmm. neprospěch těch existujících eh, projektů a že je nutné, aby tady byly čerstvé prostředky k dispozici, aby to nezatěžovalo ty již probíhající programy. Takže tady jsme všichni zajedno a doufáme, že i komise to takto zakalkuluje. A když budeme mít po boku Eh, toto fórum, tak myslím, že to je jaksi dodatečný argument. Já jsem byla ráda, že jste se také zaměřili na neformální postupy. Já nevím, jestli si pamatujete na to, že když jsme hovořili o programu Erasmus+, plus předtím, než došlo k jeho implementaci, tak jsme měli velké obavy a mm, skutečně jsme bojovali proti určitému odporu komise a sice právě v oblasti neformálního vzdělávání. Eh, chtěli jsme, aby to byl skutečně jaksi plnohodnotný eh, prostor, aby to bylo plnohodnotnou součástí, aby to bylo součástí daného programu a to pro nás všechny a tady jsme byli zajedno napříč všemi politickými skupinami. To znamená, ty neformální postupy v těch mládežnických organizacích a také v mezinárodních dohodách, těch neformální vzdělávání a postupy musí být důležitou součástí a podle mého názoru to tak musí zůstat i do budoucna. A v také z hlediska budoucího programového eh, období si musíme eh, jak si uvědomit, že by bylo vhodné jak si výrazným způsobem bojovat za navýšení prostředků právě v této oblasti, protože já si myslím, že právě ta neformální oblast vzdělávání zvláště ve spolupráci s eh, organizacemi mladých a s kluby mladých, je důležitou součástí toho, čeho jsme chtěli dosáhnout v rámci programu Erasmu a také v rámci dobrovolné práce. Srdečné díky za vaši angažovanost a díky za to všechno, co jste zde vylíčili ve vašich eh, vystoupeních. Máme půl hodiny ještě eh, času, takže myslím, že se nám podaří i tu diskusi takto zvládnout, když se dívám na hodiny. A když budete hovořit příliš dlouho, tak budu mávat kladívkem. Prosím. Já tady mám tři žádosti. Nejdříve Sabine Hein bude hovořit jako koordinátorka za EPP. Já bych chtěla poděkovat za to, že jste tady mezi námi a že jste zahájili tento dialog s námi a že jste hovořili o vašich dojmech a zkušenostech právě v tomto strukturovaném dialogu. Hovořili jste o bodech, které pro nás jsou velmi zajímavé. Eh, důležité, je, aby tento strukturální dialog se přenesl na národní úroveň. Tady bohužel mm, nemáme jaksi přímý eh, dopad, eh, samozřejmě protože to spadá do kompetence jednotlivých členských států, ale je možné tady budovat ty, ta národní fóra. Myslím si, že je důležité, aby ty národní aktivity byly lépe skloubeny s evropskými aktivitami. Druhý bod. Vy jste hovořili o tom, že je nutné samozřejmě mm, jak si ho chodit mezi lidi. Já jsem eh, bydlím přímo na hranici, tedy na belgické hranici, takže mm, musím konstatovat, že když navštěvuji různé školy, tak zjišťuji, že je tady velký deficit znalostí ohledně toho, jak funguje Evropský parlament, co děláme, pro co jsme příslušní, pro co nejsme. Takže tady je velká potřeba lepšího dialogu. To je nezbytné. O to se snažíme v rámci našich vlastních programů, návštěvníků a tak dále, ale i v rámci například programu Erasmus je nutné, aby tyto výměny na evropské úrovni byly výraznější. A poslední bod, o kterém bych chtěla hovořit, je financování. My jsme se velmi snažili o to, abychom získali více peněz pro program Erasmus, to se podařilo, dostali jsme to. A komise nyní vlastně to, co bylo přidáno tomu programu Erasmus, je vlastně komisí eh, eh, bráno na jiné aktivity nebo na jiné oblasti. Eh, já myslím, že tady se musíme snažit postupovat proti takovému počínání, protože mm, jde nejenom o evropskou solidaritu, ale jde také o další programy, které vlastně budou financovány z peněz, které byly původně určeny na Erasmus. A já si myslím, že program Erasmus patří k těm, který byl nejúspěšnější a zahrnoval eh, různé národnosti, Byl tam Leonardo, Comenius a další programy, které jsme spustili. A tady máme vždycky ten problém, že máme Eh, spoustu návrhů, které bychom chtěli zafinancovány, zafinancovány a často tyto prostředky jsou prostě brány eh, z těchto programů. Takže my tady potřebujeme více prostředků a je nutné samozřejmě více zapojovat také evropské občany. Otázka. Jak se vám daří prostě zapojit eh, mladé lidi, kteří se nezajímají o Evropu a o tyto výměny? Máte nějaké nápady, typy z vaší strany? Srdečné díky. To je otázka, která nás všechny samozřejmě zajímá. Možná budete mít kvalitní odpověď. Silvia Kosta, prosím, jako koordinátorka za socialisty a demokraty. <laughs> Ehm, Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala všem našim čtyřem hostům za vystoupení. V rámci strukturovaného dialogu, který byl v rámci našeho evropského systému zaveden, je důležité samozřejmě mít i určitý kritický pohled. Uvědomujeme si, že svět je propojen a právě proto musíme zdůrazňovat transparentnost, přístup, rozvoj do oblasti vzdělávání, ale samozřejmě i občanské výuky. My jsme připravovali zprávy v tomto ohledu, dokonce i zprávu, která byla přijata na plenárním zasedání, například vzdělávání ve ruských školách, které zahrnovalo určité hlavní směry, pokud jde o občanské občanskou nauku a její zahrnutí do kurikula našich škol. Dále no, je to podpora vzdělávání, interkulturního dialogu. To je rovněž nesmírně důležité, protože vaše doporučení bereme velice vážně. A dále to, jak eh, zapojit jednotlivá združení, jednotlivé organizace, vaše mládežnické organizace do těchto aktivit. Neměli bychom přijít o tuto různorodost, bohatost, ehm, to, co jste nám předložili, je příkladem toho, jak osvědčená praxe může být implementována na celoevropské úrovni, různé výměny, programy a tak dále. Dále ta otázka eh, aktivity, kterou nazýváme AI pro ehm, mládež na evropské úrovni, podpora vašich programů, to je pro nás zásadní. Erasmus. Erasmus má 30 letou historii, římské smlouvy, které byly podepsány v březnu před 60 lety slaví toto obrovské výročí. Já bych byla ráda, abyste připravili eh, i určitá doporučení, která se týkají akce, kterou připravujeme v Římě na 25. Eh, března. Víme, eh, že mnoho takových důležitých akcí proběhlo v Římě, například i oslava 30. letého výročí Erasmu, a 25. března bychom právě měli prezentovat dokument, oficiální dokument, který by měl zahrnovat veškeré potřeby mladých, které byly tímto způsobem sformulovány. Měli bychom vytvořit určitou sdílenou oblast evropského občanství. Naše instituce by se měly otevřít. To si myslím, že je rovněž velice důležité. Děkuji. Kristina Lipačka. Bardzo děkuji. Děkuji, děkuji za slovo a ráda bych poděkovala za tato nesmírně spontánní vystoupení našich hostů. Jsem velice ráda, eh, potěšila mě ta věta o tom, že politika nemusí být vůbec nudná. Ano, to, co jste nám prokázali, je skutečno, že může být opravdu taková zajímavá a já jsem eh, matematik mm, povoláním a právě proto mě opravdu eh, velice eh, potěšily i ty důkazy, o kterých jste hovořili. Tři důležité pilíře, ta občan, to občanské vzdělávání v oblasti občanské výchovy, to je důležité. Vy zde hovoříte o tom, aby to bylo součástí takových těch kurzů, kurikul, těch základních kurikul, osnov v rámci jednotlivých škol. A já bych byla ráda, aby to bylo povinné v rámci práce jednotlivých škol, ale aby se uh, Eh, nehodnotila známkami, abychom se neměli vlastně ještě další předmět, který by se musel někdo učit, jak vypadá uspořádání jednotlivých členských států, odpovídat na nějaké oficiální, formální dotazy, otázky a tak dále. O to přece nejde. Tato občanská nauka, to by mělo být něco živého, založeného na setkáních mladých lidí, na výměně názorů. Přesně, jak jste se tom zmínila, vážená kolegyně. To znamená učit se vlastně v rámci těchto politik, ale tímto eh, s kolektivním způsobem. Dále neformální formální vzdělávání, kompetence, které získávají mladí lidé v rámci neformálního vzdělávání. Ve všech dokumentech, které zde máme v našem výboru pro kulturu a vzdělávání, o tom hovoříme. Například jsme zde měli různé zprávy, které se týkaly například programu Erasmus nebo i jiných programů, například různé materiály, které připravuje komise a které se týkají vzdělávacího procesu. My se vždycky snažíme zdůrazňovat právě i ty neformální cesty vzdělávání a důležitost uznávání, nejenom pokud jde o kvalifikace a diplomy, které se získaly v rámci takového vzdělávání, ale zároveň i uznávání těchto oblastí neformálního vzdělávání takovým způsobem, aby bylo možné ho ho využívat v rámci celého vzdělanostního systému. Myslím si, že zde jsme všichni zajedno a vděčíme již předem, vám děkujeme za práci, eh, kterou budeme k dispozici a kterou budeme hodnotit v rámci těchto materiálů. A úplně poslední záležitost. Milí kolegové, máte pravdu ohledně toho strukturálního dialogu. Strukturálního dialogu, který by měl samozřejmě nalézt i určitý tou odezvu v členských státech. U mě v Polsku na všech úrovních, na městech, na různých obcích existují mládežnické orgány, které rovněž jsou zapojovány do, to, do této diskuze, co je pro ně důležité, pokud jde o rozhodnutí zástupců jednotlivých um, orgánů, kteří byli vybráni ve volbách. A možná bychom mohli na takových setkáních poprosit, aby zástupci těchto mládežnických rád, aby mezi nás přišli, aby nám něco řekli i o jejich zkušenostech eh, a této spolupráci. To je dobrý model, podle mého názoru, který by se mohl poté uplatňovat i v jiných členských státech. Možná, že v jiných členských státech mají osvědčenou jinou lepší praxi a v této diskuzi bychom se s tím mohli obeznámit. Čili ještě jednou děkuji za to spontánní vystoupení a za to, že věříte, že politika by mohla být zajímavá. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečně děkujeme. Kristina Jill Evans. Thank you. Um... Děkuji, děkuji za slovo a zároveň bych velice ráda poděkovala za všechny prezentace, které ty zazněly. Osobně je považuji za velice zajímavé, především tu potřebu další rozsáhlé debaty, diskuze, rozsáhlejšího dialogu o Evropské unii, o Evropě, pokud jde o vzdělávací systémy, ale i ostatní oblasti. Já zastupuji Wales, který je součástí Velké Británie, která bohužel hlasovala o odchodu z Evropské unie. U nás v Walesu pouze lidé starší 18 let mohli hlasovat v referendu, ovšem entuziasmus mladých lidí pro společnou Evropu byl mnohem větší a pokud by mohli hlasovat v referendu lidé o 16 let, ten výsledek by byl jiný. Mnoho našich mladých lidí nyní čelí budoucnosti mimo Evropskou unii a myslím si, že tyto mládežnické sítě budou hrát ještě kritičtější roli, než tomu bylo v minulosti, aby se naši mladí lidé neustále mohli přibližovat jiným mladým lidem, aby jsme udrželi tyto kontakty a abychom posílili tato spojení i do budoucna. O tom jsem chtěla pohovořit ve svém vystoupení a jsem přesvědčená o tom, že na mezinárodní úrovni je tato práce zásadní pro rozvoj mladé generace, pro rozvoj a další rozšiřování vzdělávacích systémů. Já doufám, že mladí lidé Walesu, které zastupuji já, budou ještě i do budoucna součástí tohoto projektu. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. A paní Šojdrová. Já navážu na naše kolegyni Ivens. Já jsem totiž chtěla hovořit o tom, že jsem velmi ráda za ten přímý eh, kontakt, který mám s vámi, protože si vás, mladých lidí, kteří se angažujete ve svém volném čase a na úkor třeba i svého studia na úkor volného času, tak eh, pracujete na úrovni té evropské, eh, evropské organizace. Velmi se toho vážím. A myslím, že vy vnímáte to, že Evropská unie Evropský parlament i instituce dávají a snaží se mladým lidem zajistit zaměstnanost, vzdělání, mobilitu. A co vidíme v Evropské unii, je krize důvěry. Populismus vítězí. Ve Velké Británii prohrála mladá generace. Kdo prohraje dál? V Nizozemí vyhraje Wilders? Jak dopadnou volby ve Francii? Bude vítězit populismus a radikalismus? Ehm, já myslím, že je chvíle, a teď promiň matos, eh, kdy vy, mladá generace, musíte pomoct Evropské unii protože prostě pro mladou generaci je důležité, aby Evropa zůstala společná. Takže já i ve své zemi, v České republice, pracuji s mládeží, s, s Národním parlamentem mládeže a říkám, je to na vás, my vám pomůžeme, ale vy musíte pomoct nám Eh, demokratickým silám, které usilují o společnou Evropu. Řekněte, co potřebujeme a my vám budeme pomáhat. A jedna konkrétní věc, navážu na kolegyni, určitě budeme hájit Evropskou eh, službu eh, dobrovolnickou EVM, EVS, e IVS. Nechceme, aby tyto prostředky šly eh, na úkor eh, Evropské dobrovolnické služby pro eh, Solidarity Corp, který musí mít nové prostředky. Takže oceňujeme tu práci, kterou tam děláte a pomozte i vy společné Evropě. Vielen herzlichen Dank. Srdečně děkujeme. Komise. Takže hlásíte se? Bitte. Yes, thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za pozvání na vaši rozpravu s tímto evropským mládežnickým fórem. Strukturální dialog s Evropským Fondem mládeže je zásadní strukturovaný dialog, je důležitý nejenom s vaším fórem na evropské úrovni, ale zároveň na národní, regionální a lokální úrovni. Samozřejmě, že vaše fórum nesmírně pomáhá především na té evropské úrovni. Jestli dovolíte, ráda bych se zmínila pouze pokud jde o ty výsledky čtvrtého cyklu, které byly formulovány i v závěre rady ohledně podpory politické účasti mladých lidí na demokratickém životě v Evropě. A Jednou z žádostí na komisi byla definice konkrétních příspěvků mládežnické práce, neformální vzdělávání, formální vzdělávání, podpora aktivního občanství ze strany mladých lidí a bránit se marginalizaci či radikalizaci, která by mohla vést k potenciálně násilným činům. A právě proto Evropský plán, pokud jde o mládež, vytvořili jsme expertní skupinu k těmto tématům a ráda bych vás informovala o tom, že v následujících týdnech budeme mít k dispozici výsledky této skupiny odborníků, které budou zveřejněny. Budeme zde mít politická doporučení a konkrétní sadu nástrojů v boji proti radikalizaci. Proto bych vás ráda poprosila, abyste se věnovali těmto informacím. Jakmile budou zveřejněny, samozřejmě budeme Evropský parlament informovat. A druhá věc, ohledně pátého cyklu, který v současné době probíhá. Ráda bych vás informovala o tom, jak již bylo řečeno v rámci poslední zprávy, strukturální dialog musí pokrývat širší skupinu mladých lidí, především ty skupiny, které se zatím do tohoto dialogu nezapojily. A zde si myslím, že čelíme společné výzvě zlepšit naši práci, zlepšit rozsah těchto aktivit. Ráda bych vám ale řekla, že ta mládežnická konference v Košicích na Slovensku, o které jste se zmínili, že jsme zde měli možnost eh, kontaktu ze 70 tisíci mladých lidí, v předchozím kole to bylo 40 tisíc lidí, takže je to nárůst, dobře, asi to není úplně dostačující, máme zde téměř 80 milionů mladých lidí v Evropě, to je jasné, ovšem i přesto si myslím, že to představuje určitě reprezentativní vzorek, dialog a už to nyní vlastně znamená veliké zlepšení. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Srdečně děkujeme. No a teď závěrečné kolečko. Máme ještě 10 minut. Takže je to na vás. I, yes, I will react on some of... Ano, eh, my se pokusíme zareagovat některé otázky, které zazněly. Eh, ke vaší otázce, jak namtnout také eh, mladé lidi pro Evropu. Myslím, že důležitým aspektem je eh, více zapojit mládežnické organizace, ale samozřejmě máme důležitou funkci jako zesilovač efektu. Eh, mládežnické akce, mládežnické kluby mají eh, velkou možnost lidi eh, spojovat, přivést na jedno místo a to určitě je jeden z těch důležitých aspektů. Ale potřebujeme také strukturální podporu. A to také bude garantovat to, aby mládežnické organizace mohly fungovat v dlouhodobějším horizontu, nikoli eh, v šestiměsíčním cyklu, abychom mohli lépe plánovat. Abych tedy vlastně my jsme tady měli eh, různé eh, úsporné programy, úsporná opatření a to, to postihlo také mládežnické organizace, jimž se škrtaly prostředky. Takže eh, skutečně eh, eh, stávalo se a stává se, že občanské organizace nemohou fungovat v žádoucím rozsahu. Také požadavky nebo doporučení strukturovaného dialogu by se měly také realizovat. My máme tak proces v horizontu 1,5 roku, kde mladí lidé mohou se scházet na úrovni a regionální úrovni. Z toho vznikají doporučení a teď je třeba tato doporučení také eh, realizovat, poněvadž mladí lidé ztrácí důvěru eh, v okamžiku, kdy tady sice se s nimi diskutuje, ale pak už toho dále nic není. Čili eh, doporučení to je pěkné, ale také třeba je realizovat. Dalším důležitým aspektem je také eh, viditelnost stávajících programů. Máme tady Erasmus+, tady jsou nejrůznější aspekty, eh, včetně výměny na univerzitách, to je možná to nejznámější, ale existuje ještě mnoho více, mnohem více, třeba ta dobrovolnická služba, mládežnická setkání, Takovéto projekty a programy potřebují silnější zakotvení, silnější eh, přítomnost Eh, v veřejném povědomí. Eh, k paní eh, Kostiák, paní Šojdrové. Evropské mládežnické fórum se zúčastní také římský, římského setkání. Budeme tam a na několika, u několika příležitostí budeme také hovořit. Eh, Jedno z našich priorit je Future of Europe, na tom budeme dále pracovat. A v této souvislosti bych vás už teď chtěla pozvat, hm, abyste se, se eh, zúčastnili Evropské mlažnické akce v roce 2018. Eh, bude to také skvělá příležitost pro kulturní výbor a pro europoslance vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o mládežnické strategii v příštím období. Dále, k tomu, co řekla paní Evans, eh, já osobně jsem eh, z Rakouska a my jsme eh, v roce 2016 de facto my jsme byli jednou z prvních zemí, která volební věk, tedy právo volit, snížila na 16 let a e, to je vlastně příležitost e, se účastnit už e, toho společenského života už v mladém věku. My jako Mlážnické fórum jsme pro, obhajujeme to a těšíme se také na volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a doufáme, že i toto bude tématem, kde bude možné se angažovat. Možná ještě tady kolegové Eh, by eh, rádi k tomu něco řekl, poněvadž eh, také Kristýna se zabývá tím tématem volební právo od 16. My tedy skutečně souhlasíme, že mladé lidi toto velice zajímá, chtějí zůstat v Evropské unii a samozřejmě nevíme, jak by to tady dopadlo, kdyby bylo hlasování od 16. Ale když se podíváte na skotské referendum, eh, tak eh, zde tedy eh, mládež se účastnila velice silně a dokonce ti 16-17 letí často hlasovali pro samozřejmě. Další otázky, jak více zapojit mladé lidi do činnosti v rámci Evropské unie. Já souhlasím s tím, co tady řekla kolegyně že mládežnické organizace jsou skvělým prostředkem, jak to dosáhnout. Ale také Evropská unie by eh, měla být eh, trošku jaksi atraktivnější a otevřenější vůči mladým lidem. Eh, mladí lidé jsou, mají zájem o politiku a účast v politice, ale pokud se politici nezajímají o jejich problémy, Eh, pak se necítí dostatečně zastoupeni v té tradiční participativní demokracii. Takže já bych vás ráda vyzvala, vás a vaše kolegy, aby eh, věnovali eh, více myšlenek mladým lidem a aby hovořili tady o jejich účastí v politice a perspektivách o jejich účastí v politice. Ano, děkuji vám velmi srdečně. Nebo ještě, jak chcete něco říci? Eh, jenom eh, k tomu, eh, k těm Evropským sborům pro solidaritu. My jsme velice rádi, že kulturní výbor nás podporuje. Toto je vlastně iniciativa, která se teprve vyvíjí. Nové informace připlouvají každý den o tom, jak by to mělo vypadat. Pro mě je velice důležité, že eh, je nutné, aby eh, to bylo eh, skutečně naplněné životem, aby to bylo realizováno opravdu tak, aby to mělo smysl, ne jenom, abychom tam měli prostě počet členů, jak o tom hovoří pan Juncker, možná také tedy bychom se měli zeptat těch Eh, mlážnických organizací, jestli chtějí někoho přímo navrhnout, nebo spíše nějakou databázi, nebo něco podobného. Já si myslím, že eh, to by eh, mohlo být cestou k jaksi posílení důvěry mladých vůči Evropskou unii, čili aby to mělo smysl, aby to nebylo akce pro akci. Dobře pokud tedy eh, bude nějaké vaše stanovisko, jakožto mládežnické iniciativy, eh, právě k eh, tomuto Junkrovu plánu, tak velice rádi bychom to tedy jak si měli, abychom s tím mohli dále pracovat. Možná ještě k té občanské výchově krátká myšlenka. Jak bylo řečeno, my nechceme, aby se občanská výchova ve školách prostě známkovala. Chceme, aby studenti si osvojili základní porozumění politice, aby rozuměli lidem, jako jste vy, eh, aby byli schopni předkládat témata. A já si myslím, jak to mám říct? <laughs> Okay, um, je pense que c'est ça qui manque. Já si myslím, že to je přesně to, co schází těm studentům. Oni prostě nemají ty základy, které by jim umožňovaly pochopit, co se děje. A proto je to nezajímá. Proto se nezajímají o tu politiku, protože ji nerozumí. A všechno, co vidí v novinách, eh, prostě tomu nerozumí. Ale kdyby měli tyto základy, Eh, tak by to více chápali, zajímali by se více o to a také by pochopili, jak dlouho trvá, než se rozhodne, jaká jsou rozhodnutí a že jejich stanovisko může být zohledněno, ale že to trvá určitou dobu. Eh, toto vše musí eh, takto pochopit. Já myslím, že v takovém případě by se více účastnili a jejich účast by byla zjevnější. Ja, ganz, ganz herzlichen. Srdečně děkuji za eh, tento velmi zajímavý a plodný dialog, jak doufám. A snad bude také pokračovat nejpozději příští rok. Eh, myslím, že eh, jsme tady zdůraznili, že Evropské kulturní mládežnické fórum má silného spojence v kulturním výboru Evropského parlamentu. Problém je, že to není jenom na nás, máme tady také radu, eh, která rozhoduje o penězích, máme co dočinění s komisí, eh, která eh, je nastavená víceméně příznivě, ale ne vždycky úplně tak, jak bychom to chtěli dělat my. A samozřejmě pak tady ještě máme taky pořád ty národní státy. Čili pokud se můžeme navzájem posilovat, tak to by mohlo oběma stranám pomoci. Takže já vám srdečně děkuji a myslím si, že je důležité, aby tento strukturovaný dialog se odhrával nejenom zde na evropské úrovni, ale také na úrovni místní a prostě na všech úrovních mezi tím. Poněvadž eh, všechno, no, mnoho z toho, co jste říkali, podporu mládežnické práce, včetně tedy těch mládežnických klubů, takže to určitě eh, regiony, obce a města zde mají svoji zodpovědnost a to my nemůžeme tadyhle nahrazovat eh, v Evropě. Čili tam eh, je třeba také uvolňovat na to peníze a chápat, že eh, mládež to je vlastně podpora budoucnosti a dohromady bychom na to měli pracovat tak, aby Eh, tady tyto poznatky se prosadily a přinejmenším, aby se na ně nezapomnělo. Já vám srdečně děkuji za účast a přeji vám mnoho úspěchů v další práci. Eh, děkuji také za debatu členům výboru pro kulturu. Příště se sejdeme 22. března. Bude to celý den od 9 a potom od 15 a potom 23. ještě dopoledne. A dnes odpoledne se ještě setkáme při návštěvě Domu evropských dějin a srdečně děkuji našim tlumočníkům a tlumočnicím, kteří nám jako vždy velice pomohli. Děkuji vám.